sono stato autorevolmente sol... Byl jsem upozorněn na to kolegou, abych začal, a proto tedy přistoupíme k zahájení schůze. Nejdříve schválíme pořad jednání. Máme novelizovanou verzi, aktualizovanou, kterou jste obdrželi včera. Máme tam nový bod na pořadu jednání a to je prezentace komisaře Fileho, sdělení o revizi politiky sousedství. Zdá se, že máme problém s tlumočením, protože se nám přepíná angličtina s francouzštinou dohromady. Primo punto. První bod je schválení pořadu jednání. Máme aktualizovanou verzi, kterou jste včera obdrželi. Už je to vyřešeno? Francouzština je slyšet na anglickému kanálu. Takže první bod je schválení pořadu jednání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 Eh, eh, Prosím kabinu, která tlumočí do angličtiny, aby nyní hovořila. Zdá se tedy, že je všechno v pořádku. A vrátíme se zase na začátek. Schválení pořadu jednání. Máme aktualizovanou verzi pořadu jednání, která byla včera distribuována. Podle tohoto pořadu jednání máme nový bod, prezentaci komisaře Fileho, sdělení o přeskumu politiky sousedství a ruší se návštěva islandského ministra zahraničních věcí eh, kvůli eh, známým potížím s vulkánem. Nemáte-li tedy výhrad, je pořád jednání schválen za druhé. Zde máme schválení zápisu ze schůze konané 12. a 13. dubna 2011 a 19. 20. dubna 2011. Nemáte-li výhrad, tyto dva zápisy budou schváleny. Zastupuji zde pana předsedu Albertiniho, který lituje toho, že se nemůže zúčastnit našeho zasedání kvůli závažným eh, politickým jednáním eh, v Itálii. Chci vás informovat, že čtvrteční schůze z 8. září tedy bude zrušena, bude nahražena schůzí v pondělí 12. září ve Štrasburku. Bod 4. Delegace šesti členů výboru AFET jela do Uzbekistanu 26. 27. dubna 2011. Následně se delegace připojila 28. a 9. Eh, téhož měsíce s poslanci pro střední Asii a společně provedli návštěvu Turkmenistánu. Paní Ana Gomez vedla tuto delegaci výboru AFET v Uzbekistánu. V Turkmenistánu obě dvě skupiny byly vedeny panem Svobodou, kterého zde vítám, který nahradil pana Bartolociho, předsedy delegace pro střední Asii. Chci předat slovo kolegům paní Gomez a panu Svobodovi, aby eh, nám poreferovali o hlavních eh, bodech těchto služebních cest. Jako první prosím kolegyně Gomez. Grazie, signor presidente. Uh, I... Děkuji, pane předsedo. Uh, report. Já bych eh, vám ráda podala zprávu z návštěvy Evropského parlamentu v Uzbekistánu. Myslím, že hlavním závěrem za všechny poslance, kteří se zúčastnili, je to, že máme co dočinění se zemí, kde je třeba se více angažovat. Navzdory eh, značným problémům, které neustále přetrvávají v našich stazích, zejména v oblasti lidských práv. Bohužel tedy obrázek Uzbekistánu z hlediska lidských práv pořád ještě není eh, nijak zvlášť eh, hezký. Hodně se využívá dětské práce. A nám se podařilo promluvit na tato témata s našimi hostiteli v Uzbekistánu, kteří se této debatě nevyhýbali, ačkoliv mnohé věci vnímají jinak. A dokonce mnozí to děli, že problém dětské práce už je vyřešen. Toto tvrdil třeba jeden poslanec parlamentu. Nicméně debatují s námi a samozřejmě se také snaží poukazovat na nedostatky na straně EU, ale to samozřejmě bylo poněkud nevyvážené, poněvadž my jsme argumentovali tak, že Evropská unie je mezi prvními, která eh, na svém vlastním území vyhledává, identifikuje takovéto nedostatky. Pokud se týče otázky lidských práv, eh, my jsme hovořili o konkrétních eh, případech a po návštěvě jsme požádali uzbeckého velvyslance, aby přijal eh, seznam konkrétních případů, tedy vězněných lidí, Pan velvyslanec nám velice promptně odpověděl a my momentálně analyzujeme jeho odpovědi, ale chtěla bych tedy každopádně eh, říci, že ta rychlá reakce velvyslancová svědčí o jakési vůli napravovat věci v této oblasti, tedy nejen v této oblasti, ale i v oblasti lidských práv, což je rozdíl oproti minulým, minulejšku. My jsme eh, samozřejmě řekli, že je třeba řádně vyšetřit eh, onen známý masakr a také se nám podařilo setkat s několika málo obránci lidských práv a zástupci nevládních organizací, přičemž z toho vyplývá, že pokud eh, budeme neustále hovořit o případu Adidžán, tak eh, se nikam nepohneme, je třeba se soustředit také na jiné případy. Také nyní víme, že Uzbekistán, který si dobře uvědomuje svoji významnou pozici ve střední Asii, jakožto populačně nejsilnější země a země s historickými kořeny, tak tato země eh, se také snaží vkládat do problému regionálních, které je třeba vyřešit. A je to například problém vody, která má velké ekologické dopady na Uzbekistán samotný i na širší region. A v této souvislosti se prokázalo, že Uzbekové by rádi využili pomoci Evropské unie v překonávání lokálních animosit se sousedy právě spojených s problematikou vody. Dalo by se rozpět k závěru, že v souvislosti se sousedskými vztahy Uzbekistán poněkud kriticky se stavěl k tomu, že eh, v našich stazích se snažíme vnímat tento region jako celek, zatímco Uzbekové by eh, raději trošku jiný přístup i třeba při rozdělování peněz. Eh, Evropská unie tedy, že se snažila tak trošku také uměle vytvořit vůči politické postavy, například v Kazachstánu a podobně. Eh, tady se dá znést otázka, jestli naše angažma může eh, přispět k nějakým velkým změnám lidských práv, zemědělská reforma, kde, která také souvisí s dětskou prací. Dá se říci, že poptávka po lidské práci je de facto výsledkem poněkud archaického stylu zemědělství. My jsme kromě toho hovořili ještě o řadě dalších případů, zcela konkrétních záležitostech. Hovořili jsme o základních otázkách eh, eh, svobody, svobodné výměny informací, plus technických oblastí, kde je skutečně velký zájem o spolupráci s EU. Například je to projekt Tempus, ten je vysoce ceněný. Nicméně zástupci občanské společnosti si stěžovali, že mají velice málo informací a že uzbečtí občané mají velice omezené možnosti, jak si zažádat o e, peníze z tohoto programu a to se týká třeba i studentů, kteří by měli zájem o studium v zahraničí. Kromě toho zasnělo, že e, občanská společnost a ochránci lidských práv. E, tady je třeba říct, že se nám nepodařilo setkat se všemi, které jsme chtěli. Nevím, možná, že do určité míry by to, kdyby se s námi otevřeně setkali, pro ně mohlo znamenat nějaké nebezpečí. Ale pokud se týče eh, toho, aby se eh, Uzbekistán propracoval k ratifikaci konvence která má mimo jiné také ekologické dopady, eh, tak eh, tady eh, občanská společnost a i zástupci se zastávali demokratického procesu. Odvolávali se také na mnohé disidentské skupiny v Evropě, kdy jsem také se hovořilo o ekonomických migrantech eh, z Uzbekistánu do Ruska, kteří by mohli se stát a asi se tak postupně profilují jako nositele budoucích směn. Je eh, třeba říct, že eh, dialog, který tam snad někdy probíhá, je poměrně formální a bezobsažný a my eh, potřebujeme skutečnou, skutečnou delegaci Evropské unie z Uzbekistánu, ne pouze Evropský dům, eh, delegaci, která by se angažovala zejména v oblasti lidských práv. A to by odpovídalo požadavkům, aby se Evropská unie více angažovala v regionu pomáhala v rámci eh, regionální spolupráce nacházet řešení. Děkuji. Děkuji vám, paní Gomez. Slovo má kolega Svoboda, prosím. Um, Především bych chtěl poblahopřát oběma kolegům, kteří byli též delegaci paní Aně Gomez, zejména protože za výbor AFET a také za podvýbor pro lidská práva se účastnila této eh, delegace. Byla to velice plodná návštěva a teď bych chtěl hovořit jen tedy o našem angažmá. Eh, myslím, že je nepřijatelné, když chceme o těchto zemí ropu, plyn, lidská práva, pokrok k demokracii, ale nejsme Nejsme tam přítomní prostřednictvím delegací, ale jen prostřednictvím Evropského domu. A to si myslím, že by nemělo být přijatelné. Pan eh, komisař eh, File předloží eh, přeskum politiky sousedství. A myslím, že se oba dva shodneme, že v Uzbekistánu i Turkmenistánu potřebujeme silnou přítomnost Evropské unii a naše silné angažmá. Za druhé, Ohledně eh, procesu otevírání se Turkmenistán můžeme říci, že je, mm, že je tedy mírný a skrovný. Oni vědí, že ne všechno je úplně v pořádku, ale potřebujeme zahájit dialog. Teď už začal. Ještě není příliš eh, rozjetý, ale začal. Diskuze v parlamentu nebyla skutečnou diskuzí, protože to byla prezentace z jejich strany a diskuze z naší. E, něco jiného to bylo u ministra zahraničí, kde jsme vedli delší diskuzi, než se očekával, někdy i dosti mm, tvrdou s obou dvou stran, přátelskou, nicméně tvrdou. A myslím, že tam byly i nějaké jiné uši, ke kterým hovořil pan ministr zahraničí s námi v sále. Začali jsme se zabývat jednotlivými případy ochrany lidských práv, eh, kladli jsme konkrétní, konkrétní otázky, abychom dostali konkrétní odpovědi, ne pokaždé byly uspokojivé, nicméně akce a reakce uspokojivá. Eh, byla, navštívili jsme psychiatrickou nemocnici a já teď nechci omezovat lidská práva na uh, Eh, na individuálně politická, tam se jedná také o hospodářské a sociální záležitosti a to se týká obrvou zemí. Měli bychom velice jasně říct, že lidská práva nejsou jen případ konkrétního jedince, ale týkající se celé společnosti. Ano, došlo k pokroku, ale Nechceme říci, že chceme jen jeden druh práv, my chceme sociálně hospodářský rozvoj, ale současně i eh, řešení otázky lidských práv. V Turkmenistánu, jak už bylo uvedeno, eh, se snaží vytvořit nebo přemýšlí o tom, jak mít více stran, opoziční stranu. I minister zahraničí říkal, no už je to možné, ale nikdo tu novou stranu ještě netvoří. Já nevím, jestli já bych vytvářel takovou stranu v Turkmenistánu. Ono to není tak eh, snadné, ale mm, myslím, že musíme napomáhat tamnímu pokroku. Otázka je, jak reagovat. Ana eh, Gomez v Uzbekistánu, v Turkmenistánu eh, říkala, zahajme tady práce delegace, zahajme hlubší spolupráci tímto způsobem. Zpráva Nikola byla odhlasována eh, zde v parlamentu a v podstatě souhlasím se vším, co je zde v té zprávě napsáno. Otázkou je, já jsem ještě nemohl mluvit se zpravodem, ale myslím, že tu jsou dva prvky, které by bylo třeba skombinovat. Eh, Nejdříve tedy zde musí být vůle konference předsedů to vůbec dostat na program a posléze odhlasovat většinou v parlamentu. Pokud tedy vznikne eh, dohoda o partnerství a spolupráci s takovýmito zeměmi, měli bychom mít tedy především dialog. Poprvé se nám podařilo tam sejít před pěti lety, došlo ke schůzce Kašabádu, ale nikdo se o naši přítomnost nezajímal. Nyní už eh, o nás zájem byl a velice jasně jsme vyslovili před ministrem zahraničí, že poslanci z jejich země mohou též přijet sem do Bruselu nebo do Štrasburku, proto bychom měli vyjasnit, že tento parlamentní dialog je součástí naší dohody o partnerství a spolupráci. To je věc, která je, je na samém vrcholku tohoto. Také uváděli, že mm, pozvou nějaké Eh, zpravodaje eh, o eh, například mučení, o lidských právech a bylo by velice důležité, abychom měli toto také zpracováno a abychom dosáhli koncenzu ohledně dohody o partnerství a spolupráci. Abychom tohoto dosáhli je zapotřebí, abychom si vyjasnili už několik týdnů předem v diskuzi spolupráce s OSN na některých otázkách lidských práv a na druhé straně spolupráce s Evropským parlamentem a e, poslanci z respektivních zemí. Víme, že nejsou e, úplně stejně voleni jako my, e, poslanci v těchto zemích, ale už je to krok vpřed v dialogu který může být eh, alespoň tak silný jako v Uzbekistánu nebo i silnější během pár let. Je tedy zapotřebí, abychom eh, spolupracovali, zapotřebí našeho angažma a to je z mé strany všechno. Děkuji za pozornost. Grazie. Eh, Děkuji jako další kolegyně Kil Nielsen. Zelené. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych eh, trochu doplnit to, co tady mm, řekl předseda delegace. Angažovanost těmito režimy to může být pouze na úkor základních práv eh, obyvatelstva a já si myslím, že tady bychom neměli dávat volné ruce těmto režimům. Víte, že v roce 2009 Evropská unie zrušila sankce pro Uzbekistán po uh, masakru a dnes, dnešní datum bych chtěla využít k tomu, abychom si vzpomněli květnové události z roku 2005 v Uzbekistánu o kterých se ovšem v této zemi nehovoří. Je to zakázáno, dělá se, jako by to nebylo. Ale já si myslím, že tady nemůžeme přemohouřit oko a obrátit list nad touto událostí, která byla tak dramatická. Evropská unie se rozhodla v roce 2009, že ehm, se ukončí určité sankce. Víme, že některé země měly větší důvody než jiné to udělat. A výsledek je ten, že tady nebylo eh, šetř, šetření o tomto masakru a zvláštní zpravodajové OSN nemají právo vstoupit do této zemi, země a navštívit vězení a tl, utlačování obyvatelstva a médií roste. Připomněla bych poslední událost. Naposledy nedávno došlo k uzavření kanceláří eh, Human Rights Watch eh, a pokud je o naše vztahy s těmito režimy, tak si bez pochyby vzpomínáte, že Kazachstán eh, získal v roce 2010 předsednictví VTO a víme, že místo toho, aby se situace vylepšila, tak se naopak zhoršila, pokud jde o občanské svobody a pokud jde o utlačování Eh, obyvatelstva, volného projevu, eh, médií a tak dále. Takže tady je opravdu riziko, když nechá, dáme volnost těmto režimům. A další věc, která je podle mého názoru důležitá, je um, určité, určitá manipulace nebo využívání, kterého bychom mohli být obětí. Mám pocit, že Uzbekové pochopili, že je pro nás důležité životní prostředí a ekologie a já bych nechtěla, aby eh, námi mohli v této oblasti nějakým způsobem manipulovat. Nedávno eh, je, bylo ekologistům eh, v uzbekském parlamentu získali 15 křesel. Bylo mi řečeno, že se tam nic neděje, ale ve skutečnosti teď každý region zvolil svého zástupce za ekologické otázky do parlamentu, eh, ale prý se tam nehovoří zase až tolik o životním prostředí, hlavně o vodě. A Uzbekistán, který je proti eh, regionálnímu přístupu ve střední Asii, který tam zaujímáme, s námi chce spolupracovat pouze v otázkách vody. To znamená, my jsme jasně řekli, že tady je potřeba mít prioritu pro národní projekty, ale ne, pardon, to nám řekli a pokud jde o vodu, tak tam by si přáli, abychom se do toho pustili. Ale my nechceme, aby s námi tímto způsobem eh, manipulovali. Jde tam také o eh, přehradu, eh, víme, že to je velice důležité, budování velkých na těchto nádrží a má velký dopad na životní prostředí, ale já si myslím, že tady bychom do toho měli zahrnout také otázku, Eh, intenzivního pěstování bavlny v Uzbekistánu. To je také velice eh, důležitá věc, která ovlivňuje problém s vodou a potom zanedbávání systému zavlažování v Uzbekistánu. Já to tady nechci příliš rozvádět, ale chtěla bych příli- upozornit na to nebezpečí eh, tohoto manipulativního přístupu ze strany Uzbekistánu, pokud jde o ekologické otázky. Potom další věc, kterou bych chtěla doplnit a kterou jsme nezmínili, a to je otázka Afganistánu. Nesmíme zapomínat na to, že Evropská unie a některé členské země jsou toho názoru, že je důležité mít dobré vztahy s Uzbekistánem a s Turkmenistánem. A určitě je to také proto, protože v Afganistánu um, ehm, Eh, tam jsou určité problémy přes Pakistán, pokud jde o tedy přístup přes Pakistán a členské státy, Evropská unie, ti, kteří se zapojili do války v Afganistánu, mají problém a pan, pan velvyslanec nám tady dal příklad zraněných vojáků, které bylo možné přes Turkmenistán navrátit domů. A my víme, že ta otázka je velice důležitá eh, v termés na hranici mezi Uzbekistánem Turkmenistánem, tak tam bylo asi dva, tam je nějaká základna, asi 12 helikoptér, německá základna a to jsou všechno věci, které je potřeba zohledňovat, protože mám pocit, že velice často se zapomíná na ty opravdové důvody, které nás vedou někdy k tomu, abychom eh, příznivým okem pohlíželi na některé tyto vztahy. Takže skutečnost je ta, že tady je snaha opustit Afganistán se vstyčenou hlavou, bude to bez pochyby problematické. A myslím si, že by to byl na úkor lidských práv, na svobodě projevu v této oblasti. Pak paní Ellen Clark navštívila Turkmenistán, je předsedkyní Informačního centra pro lidská práva a v tuto chvíli říká, že Turkmenistán má vnitřní a vnější politiku v tuto chvíli, eh, která je poměrně konstruktivní. A musíme si uvědomit, že v tuto chvíli eh, má vý, je, mm, je v OSN výbor proti mučení a připravují zprávu v tuto chvíli, eh, která bude brzy zveřejněna a víme, že určité informace o mučení v této zemi jsou opravdu strašlivé, takže my to musíme zohledňovat. My nemůžeme Eh, vysílat Turkmenistánu eh, takovéto věci, když tam přitom dochází eh, k určitému strašlivému chování, mučení. A vedle toho se tam tady, nemůžeme se tam v takové situaci vstavět příznivě k těmto zemím. Je potřeba vidět tyto aspekty i z těchto úhlů. Děkuji. Merci, cher collègue. A suivre Madame Následovat bude paní Hautala. Thank you very much, Chair. Uh, I have... Děkuji, pane předsedo. Já už vlastně nemám co dodat k tomu, co paní komisová řekla k Uzbekistánu a eh, dá se říct, že jsou vlastně také s kolegou Svobodou a eh, kolegy, co byli v Turkmenistánu. Turkmenistánu bych chtěl říct dvě věci nás velice zajímala situace v oblasti lidských práv a pan Provera si pravděpodobně bude pamatovat, že když předsedal našemu zimnímu zasedání, tam jsme se dohodli, že budeme pečlivěji sledovat situaci v oblasti lidských práv Turkmenistánu. Situace se možná jakoby otvírá, ale Musím říct, že mm, tam snad nebyly pozitivní signály s výjimkou toho, že e, se mi zdá, že režim si uvědomuje, že pokud by e, šlo ve stopách e, Niazova, tedy bývalého diktátora, tak, že by mm, to asi nebylo dobré pro hospodářský rozvoj a podobně, takže v podstatě se o to bude upouštět. My jsme navštívili ruskou školu, která eh, byla, eh, kam chodili tedy žáci dobře studovaných ruských občanů a eh, také tam měli kurz knihy moudrosti bývalého diktátora Niazova, což bylo překvapivé. No, Ehm, nezdá se mi, že by se snad bylo e, e, něco, že by se něco vysloveně změnilo. E, Jestli je pravda, že Červený kříž se může pohybovat ve věznicích, politický vězňů je ale pořád ještě hodně, omezené cestování, žádný přístup pro nezávislé organizace a organizace občanské společnosti a nemožnost eh, svobodně se pohybovat v zahraničí. Otázka tedy zní, zda bychom se neměli v této situaci spojit s našimi zástupci v Bruselu i v, Turgen, v Turkmenistánu a eh, říci, že eh, celá jasně, že potřebujeme nejdřív vidět pozitivní signály a potom tedy budeme moci Eh, ratifikovat eh, smlouvu. Čili eh, toto, a já si myslím, že je také důležité z zvýraznit, zdůraznit speciální zprávu o mučení a dalších represích ve věznicích. Jsem přesvědčena, že signály, které jsme vyslali velvyslancům Evropské unie v Aschabádu byl v tom smyslu, že by měli v příštích měsících se velice intenzivně zabývat problematikou lidských práv, tak aby nebylo možné dosáhnout určitého pokroku. Eh, za druhé, institucionální záležitosti. Asi si budete pamatovat, že Evropský parlament v rezoluci na přelomu ledna a února žádal speciální monitorovací mechanismus, protože zde jde o jednu z nejrepresivnějších zemí na celém světě a my se tím zabýváme na mnoha úrovních. Evropský zahraniční servis nicméně takovýto speciální monitorovací mechanismus odmítl a to bylo projednáváno už na minulém předsednictvu AFETu před eh, Tyrkisovým týdnem. Bylo požádáno o stanovisko právního servisu Evropského parlamentu a je to proto, že právní servis zahraničního servisu se domníval, že každý takový speciální mechanismus mohl narušit institucionální rovnováhu. No, to jsme čekali už, to jsme slyšeli už mnohokrát, že vždycky, když po něčem voláme, tak se nám dostává odpovědi, že by to narušilo rovnováhu. Nicméně v Lisabonské smlouvě máme z e, článek 213 a to se týká mezinárodních dohod a je zde velice jasně stanovená role Evropského parlamentu. Nehovoří se tam sice explicitně o smlouvách, které již byly podepsány a ratifikovány. Já jsem nicméně přesvědčena, že v rámci interinstitucionálních dohod parlamentu s komisí a s radou Eh, máme důvody být náročnější. A tak, abychom v podstatě mohli věřit tomu, že zahraniční služba bude plnit své úkoly v oblasti zlepšování situace v lidských právech. Toto je v podstatě precedenční případ. Eh, jde o první eh, dohodu o spolupráci která má být schválena podle Lisabonské smlouvy. A my se nemůžeme směřit s tím, že parlament bude jenom přihlížet tam bude mít velice omezené možnosti, omezené možnosti ovlivnit situaci eh, a to, jak tam jedná také zahraniční servis. My musíme říct, že mnoho podmínek eh, není splněných eh, ze strany Turkmenistánu a přesto zahraniční servis se domnívá, že k ratifikaci by mělo dojít. Čili já si myslím, že tady skutečně eh, musíme uplatnit svoje institucionální pravomoce už proto, aby se zlepšila situace v oblasti lidských práv v jednom z nejrepresivnějších režimů na světě. Jegl. Jako další kolegyně Jegle. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla poděkovat předřečníkům. Děkuji především paní Gomez a panu Svobodovi. Děkuji také eh, za vedení během této návštěvy v Uzbekistánu a v Turkmenistánu. Od roku 1999 eh, jsem členkou středoazijské delegace a v té době jsem měla příležitost vidět, eh, jaké kroky se tady podnikají, jak to kráčí vpřed, nebo potom naopak ne. A eh, k této věci bych chtěla říci, že mám v podstatě pozitivní eh, dojem. V Uzbekistánu tady byla velice problematická cesta k diskuzi, která ale proběhla a Mezinárodní výbor Červeného kříže, byl nyní eh, vpoštěn do vězení, odstranili trest smrti a ve svých zákonech stanovili to, co jsme požadovali, alespoň z velké míry. A samozřejmě to poměrně dlouho potom ještě třeba trvá, než se to začne všechno provádět, než se to odrazí ve všech strukturách. A vždy se hovoří až o té příští generaci Eh, kde vlastně už všechny ty změny se odrazí. A já si myslím, že to je důležité. A myslím si, že pro nás, pro Evropskou unii je důležité a správné, abychom všechny středoazijské státy, všechny vyzvali, aby jejich problémy v oblasti eh, energetiky a vody řešili společně. Tento požadavek musíme vydat. Taková země jako Uzbekistán však musí samozřejmě dbát také na to, aby vlastní eh, problematiku, vlastní problémy s vodou zvládli sami. Tato země má stále ještě eh, staré kanály z dob Sovětského svazu a to je velký problém. Eh, tam se ztrácí mnoho vody, která je potřebná. Potom jsou tady z velké části také ještě hospodářské struktury z doby Sovětského svazu. Eh, například Kazachstán eh, odpovídal za suroviny, Uzbekistán eh, obstarával bavlnu a dodával obyvatelstvu potraviny. Tehdy to tak bylo vědomě plánováno a organizováno ještě tady s touto distribucí vody. Nyní je to ovšem rozděleno na jednotlivé eh, státy, eh, které si to potom eh, někdy i vzájemně komplikují. Tady se počítá s určitou vodní nádrží. V tuto chvíli tento projekt zkoumá Světová banka a samozřejmě bylo zemětřesení v Japonsku, které vyvolává otázku, zda taková obrovská nádrž na vodu v takovém obrovském množství je vlastně dobrá a správná. Ale Světová banka má tento úkol a myslím si, že nám poskytne dobré informace, potřebné informace. Měli bychom eh, prost, eh, spol, velice vážně brát společnou strategii pro střední Asii a eh, měli bychom si uvědomit oč nám tady jde, nebo jaké jsou tady společné body. Je to hospodářský rozvoj, je to sociální pokrok a pan Svoboda to řekl velice jasně. Jde samozřejmě také o demokratizaci, právní stát, lidská práva. A to platí pro všechny. Samozřejmě jsou tam trochu různé požadavky, ale musíme je, tyto věci požadovat po všech. A já bych si přála, abychom nedělali žádnou výjimku, pokud jde o Turkmenistán. Je pravda, že toto je první partnerská dohoda po Lisabonské smlouvě a je pravda, že dříve jsme tyto možnosti neměli. Jsem ovšem pevně přesvědčena a také pokud jde o Uzbekistán, to mohu neustále opakovaně konstatovat, jsem přesvědčena, že par, par, s partnerskou smlouvou budeme mít lepší možnosti určité věci požadovat a e, dbát na to, aby byly splněny, protože bez partnerské smlouvy nebudeme mít možnost tady zasáhnout Beznesen požadavek, aby grémia parlamentu spolu komunikovali pravidelně a to je samozřejmě požadavek. Musí to tak být. Naše delegace, zástupci našeho parlamentu musí mít možnost vstupu eh, do eh, Turkmenistánu a obráceně možná i tak, jak je to u jiných zemí ve střední Asii, bychom mohli zorganizovat také výměnu mladých eh, lidí, zaměstnanců mezi parlamenty, tak abychom vlastně sdíleli naše znalosti, naše poznatky, abychom je exportovali. A když na jedné straně budeme mít moudré požadavky a budeme tyto země i podporovat, tak eh, se nám podaří z toho také mnohé získat. Já eh, klidně připustím, že jsem Němka a eh, souhlasím s tím, že jsem z Laubheimu, což je kousek od toho místa, odkud pochází ty zmíněné helikoptéry a samozřejmě eh, že to je důležité pro rodiny těch vojáků, eh, kteří jsou tam v tom místě, protože občas musí mít i na pohřeb a to není jednoduchá věc. A tady je také potřeba solidarita, nebo to, abychom to k tomu přistupovali společně a ne, abychom um, tyto věci izo- viděli izolovaně. Děkuji. Jako poslední kolegyně Nikolaj, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Jako zpravodajka jsem se účastnila té návštěvy Turkmenistánu. delegace vedené panem Svobodou a velice bych chtěla poděkovat panu Svobodovi za způsob, kterým tuto delegaci řídil. Chci poděkovat všem kolegům. Pro ty, kdo byli poprvé v Ašabádu, musím říci, že to byla velice zajímavá eh, zkušenost. Pan Svoboda správně připomíná, že by bylo zapotřebí eh, být více přítomně na místě ale tam lidé pochází ze staré komunistické země a myslím, že také stará čelšišovská eh, diktatura také říkala, že by chtěla více politických stran, ale lidé si je nepřáli. Neměli bychom eh, mísit eh, politický režim eh, s národem nebo s lidem, s tamními obyvateli. Můžeme odsoudit režim, Turkmen, turkmenský režim je eh, odsouzení hodný, ale v pět let je zde tento režim v Ašabádu a dokázal dosáhnout určitého pokroku eh, v standard demokratizace. Nicméně pořád ještě je co kritizovat. Neměli bychom ale odsuzovat lidi za to, že žijí v tomto druhu režimu. Měli bychom dát tomuto lidu příležitost eh, dosáhnout demokracie a poskytnout jim nebo exportovat jim náš model demokracie. Což neznamená, že by neměli mít žádnou další šanci. Důležité je, zásadní je, aby Evropská unie byla přítomna přímo na místě prostřednictvím diplomatického zastoupení a také prostřednictvím eh, Evropského domu. Evropský dům ano, samozřejmě Eh, vykonává své úkoly, eh, OSN také a my eh, s radostí sledujeme výsledky těchto projektů, ale je zapotřebí, abychom byli přítomni přímo na místě tak, abychom mohli podporovat tamní obyvatele. Musíme jim ukázat cestu, protože pokud tyto lidé cestu nepoznají, nenajdou, tento způsob demokracie a nebu, nemůžeme ani od těchto lidí žádat, aby usilovali o nějaké vysoké standardy, pokud nebudou znát sami standardy, protože se k ním informace prostě nedostanou kvůli tamnímu režimu. To je tedy naše zkušenost, kterou jsme učinili my, pocházející z exkomunistických zemí a e, závěr němu se došli, při návštěvě této země. Turkmenistán je jedinou zemí, která ještě nemá uzavřenou spolupráci. E, paní Gomezova šla také Uzbekistánu, ale už má dohodu. E, hm, Uzbekistán už má dohodu s námi. Takže by bylo e, dobré, abychom mohli navázat na evropské standardy, které podporujeme a prostřednictvím pozměňovacích návrhů, myslím, že můžeme ukládat podmínky, alespoň teď nepochybuji tedy o schopnostech SVČ realizovat určitá pravidla v rámci této dohody. Jsem přesvědčena, že je třeba opakovat, jaký mandát eh, eh, Evropská služba pro vyšší činnost eh, má jaké má kompetence. A také pléduji za nové otevření se z naší strany zaměřené na nový právní rámec, který bude účelně efektivní v těchto eh, vztazích. Tento druh eh, diplomacie by měl být v každém případě na prvním místě. Delegace eh, byli tedy navštívili Ašchabát, budeme nadále se snažit podporovat eh, naše myšlenky přímo na místě. Turkmenské orgány byly velmi otevřené. Třeba, že nám předložili svou situaci velmi formálně, řekněme tedy socialisticky, ale Musíme podporovat, aby dokázali dosáhnout eh, demokracie, aby se touto cestou mohli vydat dál. Pokud ne, pokud zůstaneme stranou, pokud nebudeme na místě o něco usilovat, eh, bude zachován status quo, který není v zájmu tamních obyvatel ani v našem vlastním zájmu. Můžeme tedy diskutovat o celé řadě pozměňovacích návrhů, aby tento proces byl efektivnější. A naši politickou diplomaci můžeme zahájit tedy dobré víře eh, a musíme být viditelní, musíme být přítomně na místě, mm, můžeme používat různé modely, jako například s Čínou můžeme exportovat Musíme exportovat naše hodnoty, protože jinak se na místě ehm, posílí například Čína a bude tam exportovat eh, své. Takže my máme naše zodpovědnost jako národ, nebo tedy společnost, která si přeje exportovat své hodnoty do světa. Grazie. Un breve intervento de, de... Děkuji. Kolegyně Gomez. It's, uh, of course I... Já děkuji kolegům, kteří se vyjádřili, přidali nám ještě informace k Uzbekistánu a Turkmenistánu. K tomu Turkmenistánu, eh, tam je velice nápadné, kolik je tam, jaké obrovské množství satelitních přijímačů, satelitních antén na budovách. To znamená, že lidé jsou tam vzdělaní. Jsou informováni o tom, co se děje. A určitě tedy mm, tolik jsme toho nikde neviděli, jako tam. A taky se mi zdá, že e, tam úřady v podstatě strkají hlavu do písku před tím, e, co kdo poslouchá nebo co kdo sleduje. Já myslím, že Uzbekistán samozřejmě se potýká s obrovskými problémy ale, problémy, ale je tam určitá eh, taková míra vyspělosti, která třeba ještě v eh, Turkmenistánu chybí. Čili já si myslím, že eh, tady mm, ta, ta smlouva určitě eh, nezmění, nebo myslím si, že nic nezmění na tom, jaké potřebujeme angažma. Potřebujeme tam mít skutečně delegace, opravdové delegace ale musím říct, že ta naše dohoda eh, dá eh, vládě eh, legitimitu, kterou si vlastně nezaslouží. A já musím říct, že jsem pět překvapená. My opravdu potřebujeme mít Turkmenistánu skutečnou delegaci, tady lidi, kteří se budou odpovídat nám a nikoli prostě jenom nějací lidi, kteří tam jsou, něco tam dělají, ale mohou být na ně. Protože ten dialog, který se tam nyní odehrává, není o něčem a je to v podstatě jenom zbytečná nudná. Já bych velice podpořila také slova Hanese Svobody a paní Jateli že skutečně bychom neměli příliš eh, sehnat do podepsání této smlouvy. Kolega Sobral, už nebudeme otevírat znovu diskuze. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za komentáře od eh, kolegů. All the neighbors of Turkmenistan, no neighbor... Žádný uh, soused Turkmenistánu nejsou tam uh, demokratické země. Jsou tam čtyři možní partneři. Spojené státy, Čína, která se nezajímá příliš o lidská práva, ani doma, ani v Turkmenistánu, Rusko také. Jediný partner, který může něco udělat pro e, situaci s lidskými právy, přímo tam na místě jsme my. Samozřejmě za určitých podmínek, eh, s určitými charakteristickými prvky, ale je třeba, abychom podpořili lidská práva. Grazie. Děkuji. Kolegové, chci vám připomenout, že ve čtvrtek 26. se bude konat slyšení k výboru pro zahraniční věci o strategii pro střední Asii. Slyšení se bude konat od 9 do 11. Prima della votazione. Před hlasováním. Come? Sì, time out, couple of minutes. Uděláme pauzu, krátkou pauzu, několik minut.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 Zpravodajem je Geoffrey van Orden. Začneme odstavcem 2, kompromisní návrh 6. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? je kontra? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 35. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. Kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňovací návrh 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 41. Prosím, máte slovo? Um, Promiňte, pane předsedo, já jsem tady seděla, tázal jsem se sám sebe, co se stalo s pozměňovacími návrhy kompromisními 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Přijdou následně. Byly zaregistrovány až následně. Došlo k číselné revoluci. A kde teď přesně jsme, ptá se pan poslanec? Prima pagina dell'emendamento 39, votato, passiamo al 41. Allora, siamo... Prego. Ci collega? Chairman, for those of us that have just scampered into the chamber... Ne, promiňte, e, já jsem teprve teď e, přišel. E, já jsem zpravodaj, velice mě zajímalo, kde vlastně jsme. Siamo alla prima pagina de, Jsme na první straně hlasovacího seznamu o odminování a u pozměňovacího návrhu 41. A co se stalo s tím kompromisním návrhem? Dojdeme k ním, dobře. Hlasovací seznam, který jsme obdrželi, se zdá být odlišný. Pozměňovací návrh 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 42. Kdo je pro? Proti? Musíme to zkontrolovat elektronicky. Zahajuji hlasování o pozměňovací návrhu 42. Končím hlasování. Je zamítnut. 43. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 44. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 45, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Zkontrolujeme to elektronicky. Kontrolujeme tedy pozměňovací návrh 45 elektronicky. Zahajuji hlasování na žádost kolegů. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromisní návrh 8. Kdo je pro? Proti? Přijat. 49. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Čín 50. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme to elektronicky. Kontrolujeme pozměňovací návrh 50. Končím hlasování. Je přijat velnou většinou. Pokud chcete hlasovat ústně, můžete tak učinit. Kompromisní návrh 9, kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 10, kdo je pro? proti, přijat. 55, kdo je pro, proti, přijat. 56, kdo je pro, proti, přijat. 56, kdo je pro, proti, přijat. 58, kdo je pro, proti, přijat. 59, kdo je pro? Proti? Přijat. 60, kdo je pro? Proti? Přijat. 61, kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 61. Zahaju hlasování, končím hlasování. 36 pro, takže je přijat. 62, kdo je pro? Proti? Přijat. 63, kdo je pro? Proti? Zamítnut. 64, kdo je pro? Proti? Zamítnut. 65, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Kompromisní návrh 11. Kdo je pro? Proti? Přijat. 66, kdo je pro? Omlouvám se. 76, kdo je pro? Proti? Zamítnut. 60, 70, kdo je pro? Proti? Zahajuji elektronické hlasování o pozměňovací návrhu 70. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to jeden hlas. Já se omluvám. Eh, já jsem řekl, že eh, já jsem oznámila, že nemám hlasovací kartu, takže prosím započítejte mě. Nerespinto kompromisu. E, za stejného počtu hlasů je odmítnut. Kompromisní návrh 12. Kdo je pro? Proti? Přijat. 74. Kdo je pro? Proti? Přijat. 75. Kdo je pro? Proti? Přijat. Budeme hlasovat o 75. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je tu o jeden hlas pro navíc, je tedy schválen. Kompromisní návrh 13. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 14. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňovací návrh 80. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 81. Kdo je pro? Proti? Přijat. 82. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování elektronické o 82. Chiusa la votazione. Končím hlasování. Je zamítnut. 83. Kdo je pro? Proti? Přijat. 84, kdo je pro? Proti? Přijat. 85, kdo je pro? Proti? Zamítnut. 86, kdo je pro? Proti? Přijat. 87, Budeme hlasovat eh, o elektronicky, je to otevřené hlasování, elektronické. Eh, končím hlasování. Musím přijat ještě jeden hlas proti, ale je stejně přijat. 87 po části. První část, kde pro? Proti. Zkontrolujeme to. Kontrolujeme elektronicky první část. Končím hlasování. O jeden hlas přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zamítnuta. Terza parte, scusate. Terza... Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zamítnuta. 88 pro? Proti? Zkontrolujeme elektronické pozměňovací návrh 88. Zahoj hlasování. Je zahájeno elektronické hlasování, končím elektronické hlasování. Zamítnut. 89, kdo je pro? Proti? Přijat. 90 byla stažena. 91, kdo je pro? Proti? Přijat. 92. Kdo je pro? Proti? Přijat. 93. Kdo je pro? Proti? Přijat. 11. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Přijat. 15. Kdo je pro? Proti? Přijat. Šest. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Přijat. 19. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. 20. Omlouvám se, uvádí předseda 22. Dobře, vrátíme se k pozměňovacímu návrhu číslo 19 a zkontrolujeme jej elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. 22. Kdo je pro? Proti? Přijat. 23. Kdo je pro? Proti? Přijat. 24. Kdo je pro? Proti? Přijat. 25. Kdo je pro? Proti? zamítnout. 26. Kdo je pro? Proti? Přijat. 27. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme to elektronicky. Hlasujeme tedy elektronicky o 27. Končím hlasování. Zamítnut. Za stejného počtu hlasů je zamítnut. 28. Kdo je pro? Proti. Přijat. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti. Přijat. 31. Kdo je pro? Proti? Přijat. Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to za aperitiv. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? To je mm, trochu pochybné. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 1. Chybí nám jeden hlas. Všichni hlasovali? Ano, teď již ano. Přijat. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti. Musíte, prosím, zvedat ruce, protože jinak hlasuje málo lidí. Pozměňovací návrh číslo 2. Prosím ještě jednou, kdo je pro? Kdo je proti? schváleno valnou většinou. Pozměvací návrh 3, kdo je pro, proti, přijat. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, přijat. Kompromisní návrh 1, kdo je pro, proti, přijat. Přejdeme k konečnému hlasování o takto pozměněné zprávě. Kdo je pro? Ne, to bude elektronické hlasování. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. To je jednohlasně, téměř jednohlasně schváleno. Máte slovo? Eh, pane předsedo, já především jsem velice rád, že eh, poslanci schválili eh, tuto zprávu, ale musím vyjádřit určité obavy z toho, jakým způsobem bylo provedeno toto hlasování, poněvadž hlasovací systém, který zde máme, je úplně jiný než ten, podle kterého jsme hlasovali a to v podstatě bylo Eh, já nevím, měli jsme ho tady nějakou dobu. Čili my skutečně tedy hlasujeme podle seznamu, eh, který nepoznáváme. Já prostě nevím tedy, odkud se vzal, eh, jak vlastně nastala jeho existence. Čili mě by skutečně zajímalo, jak se tento hlasovací seznam dostal k hlasování na této schůzi. Sí. Ho trasmesso la sua preoccupazione al segretario. Vaši obavu jsem sdělil sekretariátu a jakmile se zjistí, eh, v čem byla příčina, bude vám to sděleno. Eh, sekretariát vám určitě odpověděl. Já vám teď nemohu osobně momentálně odpovědět, omlouvám se. Eh. Pane předsedo, eh, je toto hlasování již skončeno. Prosím vás, než začneme hlasovat podle dalšího hlasovacího seznamu, já bych ráda chtěla eh, eh, říci něco. Na konci tam máme pozměňovací návrh ústní číslo 1. A tady vlastně ALDE navrhuje tuto změnu. A možná, že já nebudu protestovat až tak eh, jako on, ale skutečně jsem zklamaná, poněvadž já budu hlasovat proti čtyřem z pěti těchto takzvaných kompromisů, které podle mě skutečně nejsou kompromisy. A pozměňovací návrhy, ke, kterému, ke kterým se mají vztahovat, které mají řešit, tak skutečně se v nich neodrážejí. Tak já tady opravdu uh, opravdu s, omlouvám, ale eh, Nespomínám si, že za celou dobu, co jsem v parlamentu, by Aldi musela hlasovat proti 80% dosažených kompromisů. Eh, pane předsedo, mohu k tomu odpovědět. Minte, kolego, předtím žádal o slovo pan Vigenin, jemu nejdřív předám slovo a následně vám. Abych odpověděl panu eh, Van Ordenovi. Eh, ty hlasovací seznamy jsou takové, jaké byly vždycky, takže já opravdu nevím, jak se pan Van Orden dostal k nějakému eh, jinému seznamu. Možná jste hlasoval o jiné zprávě, ale pro nás je opravdu překvapivé, že máte nějaký jiný hlasovací seznam. Um, I, I look forward. Já opravdu se těším na Eh, odpověď sekretariátu, kdy a jak byl rozeslán ten eh, hlasovací seznam, podle kterého jsme hlasovali. To určitě není ten, který jsme připravovali my. Ale abych eh, odpověděl na to, co tady bylo řečeno. Stínoví zpravodajové si zřejmě vzpomenou, že jsme se několikrát setkali na touto zprávu a debatovali jsme o kompromisech. Ne, pardon, já se omlouvám. E, stahuji to, co jsem řekl. Pan Bütighofer? Já e, tady mám drobnou nejasnost, pane předsedo. E, ta tady skutečně byla v hlasovacím seznamu, který tady mám já, například k návrhu číslo 1, je doporučení pana zpravodaje Fanodna plus, ale Pan poslanec Van Orden nicméně hlasoval proti. Takže by opravdu bylo dobře, kdyby se tady tyto nejasnosti vyjasnily. Io vi chiederei, eh, io vi chiederei di, interrompere. Já bych eh, eh, vás rád požádal o to, abychom uzavřeli eh, tady toto výměnu názoru, protože takto se nedostaneme eh, k dalšímu hlasování. Především eh, hlasovací seznam byl rozeslán včas, nikdo proti němu neprotestoval, takže já jsem jednoduše a prostě zahájil hlasování podle plánu. A já tady mám tentýž hlasovací seznam, který máte před sebou vy. A prosím vás, pokračujeme v hlasování a pokud budou nějaké potíže, tak si je eh, v příslušný čas vyslechneme. Eh, eh, Takže nyní k Hankisově zprávě, Tady k zprávě paní Hankisové Týká se to e, budoucích výzev, e, návrh stanoviska proti terorismu. E, kompromis číslo jedna, kdo je pro? Proti? Prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Dva ještě hlasy nám chybí. Dobře, v pořádku, končím hlasování. Schváleno. Nyní eh, číslo 3. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Eh, zamítnuto. Číslo 6. Pro? Proti? Zamítnuto. 7. Pro? proti, schváleno. Kompromis 2, pro, proti, schváleno. Číslo 13 pro, proti, zamítnuto. A Teď eh, ještě eh, se zdržel? Ano, ptám se, se zdržel. Dobře. Ano, tak ty tři hlasy máme poznamenány. Čtrnáctka. Pro. Proti. Zdrželi se. Dobře, provedeme elektronické prověření, zahájí hlasování. Tak, končím hlasování. Schváleno. Nyní číslo 15 je pro. Omlouvám se, ano, Ano, samozřejmě. Jakmile řeknu, že končím hlasování a jakmile už oznámíme výsledek, tak eh, není možné eh, toto zvrátit. Já myslím, že to máme v jednacím řádu, je to úplně stejné v národních parlamentech, takže já toto pravidlo dodržuji. Nyní 15, to je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro. A promiňte, ještě se musím vrátit 16. Dobře, takže nebudu tolik spěchat. takže ještě jednou 15 pro. Proti. prověříme elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. Tak nyní sedmnáctka, kdo je pro? Proti? Tak to je přijato. Osmnáctka byla stažena. Nyní ústní změna číslo dvě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dostáváme se k 24. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Schváleno. 25 pro. Proti zdrželi se. Schváleno. 26 pro. Proti zdrželi se, schváleno. Nyní číslo 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 na dvě části. První část pro, proti, tak to je zamítnuto. Druhá část je pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 29, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 30. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 35. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 39. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování o kompromisním návrhu 5. Voto. Chybí jeden hlas. Uzavíráme hlasování. Je to velice jasné. Pro. 42, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnout. 43. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnout. Slovo má k pozměňovacímu návrhu, ústnímu pozměňovacímu návrhu kolegyně Lambsdorff. Uh, thank you very much, Chairman. Um, Děkuji. Uh, pane předsedo. Toto je navržený uh, ústní pozměňovací návrh, ale já bych ráda požádala, aby o něm hlasováno pouze tehdy, když tam budou to, co je dole. Eh, tlustými písmeny. A důležité je tam to as long as the respect human rights, pokud eh, respektuje lidská práva, čili tady s tím, co je tam přidáno tlustě. Paní zpravodajka tady není, ale já jsem to, si to přečetl ještě jednou velmi pečlivě a ono to hovoří o e, rozšířeném e, rozvoji strategických partnerství mimo Evropu. Čili já myslím, že vzhledem k tomu, že tam hovoří o strategickém partnerství, tak je v pořádku, abychom respektovali lidská práva, aby se respektovala lidská práva. Eh, pokud by se to mělo týkat pouze eh, o časné výměny informací, tam bych proto nebyl, ale jelikož jde o strategické partnerství, tak já jsem pro tento dodatek. Například strategické partnerství eh, s Čínou a tyto záležitosti by byly zřejmě problematické. Byly. Takže já myslím, že toto bychom mohli dát. A samozřejmě dobrý příklad je také Irán my asi bychom eh, přijali občasné informace, ale ne skutečné partnerství. Takže jelikož ten, ten původní text je stažen, tak já podporuji toto. Ústní pozměvací návrh, jak je navržen kolego Lansfordem a jak jej nám všem vysvětlen, nyní bude hlasován. Tak kdo je pro? Proti? Přijat. Nyní budeme hlasovat elektronicky o celém návrhu stanoviska tak, jak bylo pozměněno. Zahajuji hlasování. OK. Mankano tre kolegy. Ještě chybí tři hlasy. Nechtějí se vyjádřit, proto uzavírám hlasování. Bylo přijato velkou většinou. Bene, allora passiamo alle successive. Přejdeme k dalšímu. A to je e, stanovisko paní Marie Muniz de, de Rukiza, mandát ke třístranným rozhovorům. Před sebou máte hlasovací seznam, začneme pozměňovacím návrhem číslo jedna. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. Dva. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Tři. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijat. Čtyři. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Kompromisní návrh 13. To je pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Chi je contrario? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat? 15. Kdo je pro? Proti? Kdo je proti? Zamítnut. 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. Pozměňovací návrh 17 zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnout. 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky. 26. Zahajuji hlasování. Chybí ještě jeden hlas. Končím hlasování. Je zamítnut. 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Závěrečné hlasování. Hlasujeme elektronicky o celém textu. E chiusa la votazione. Končím hlasování. 56 pro, 1 proti, 6 se zdrželo plnou většinou je schválen tento text. Poslední hlasování se bude týkat stanoviska kolegy Broka, účinná strategie v oblasti surovin pro Evropu. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pět. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky. Pozměňovací návrh 5. Elektronické hlasování je zahájeno. Končím hlasování. Přijat. 13. To je ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 14. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 15. Ne, kompromisní návrh 2. Omlouvá se pan předseda, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 26. Je to hlasování po jednotlivých částech. Nejdříve budeme hlasovat o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijata. Kompromisní návrh 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijata. Pozměňovací návrh 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromisní návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijat. Přejdeme k pozměňovacím návrhu 33. Kdo je pro? Kdo je pro ještě jednou? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromisní návrh 6. Oddělené hlasování. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijata. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijata. Kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromisní návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromisní návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? musíme to zkontrolovat elektronicky, zvedá se příliš málo rukou. Takže kompromisní návrh 9. Prosím, vyjadřete se elektronicky. Ještě dva hlasy, jeden hlas chybí a končím hlasování. Valnou většinou schválen. Pozměňovací návrh 46 má dvě části. Nejdříve k první části. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijata. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijata. Dobře, budeme hlasovat elektronicky o druhé části 46. Končím hlasování. Zamítnuto. 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. zamítnout. 49. Kdo je pro? Proti? Proti? Zamítnut. 50. Ne, ten ne. Kompromisní návrh 10 budeme hlasovat. Kdo je pro kompromisní návrh 10? Proti. Zdrželi se. Přijat. 57, kolega Brok, dvě části, nejdříve o první části, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. 50. Někdo žádal o kontrolu? O druhé části 57. Byla tedy vyžádána elektronická kontrola, zahajuji hlasování. Ještě chybí jeden hlas. Ano, končím hlasování. A je přijata. 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Eh, in voto in blocco. Budeme hlasovat tam blok. 1, 2, 3, kdo je pro? 1, 2, 3, stiamo votando in blocco, eh? O se dvojice a trojice a blok budeme hlasovat. Ne? Někdo je proti? Dobrá. Takže nejdříve o jedničce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Dvojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Trojka. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Elektronicky budeme hlasovat o celém takto pozměněném stanovisku. Končím hlasování. 58 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Schválen velkou vlnou většinou. Děkuji vám za trpělivost. Colleghi, passiamo al punto 9. Kolegové, přejdeme k bodu číslo 9. Společně s podvýborem pro lidská práva se budeme věnovat vnějším politikám EU ve prospěch demokratizace. Chtěl bych informovat kolegy, že bod číslo 9 se týká prvního eh, čtení nebo prvního zkoumání sdělení ohledně evropských politik zaměřených na demokratizaci. A to je zpráva připravená paní Veronik de Kaiser. Bylo 237 pozměňovacích návrhů, které přišly k, této, k tomuto návrhu zprávy. Už se konaly dvě diskuze na základě pracovního dom, eh, dokumentu a potom na základě návrhu zprávy. Cílem této zprávy je eh, zaměřit se na současné výzvy a práci přímo na místě, abychom se takto mohli lépe zaměřit na práci do, budoucnosti, do budoucnosti. A než předám slovo paní De Kaiser, paní zpravodajce, chtěl bych připomenout, že pokud to bude zapotřebí, diskuze o pozměňovacích návrzích bude následovat ve výboru eh, DROA 26. května eh, na konci dopoledne. A 6. června ve Štrasburku budeme následně eh, hlasovat výboru AFET a na plenárním zasedání v červenci. Je to k programu našich, naší dnešní práce, pane poslanče? Zále. Ah, no, ah, okay. Allora, la parola al relatore. Slovo má tedy paní zpravodajka. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Už jsem měla příležitost zde e, v této formaci představit cíl a strukturu této zprávy a také její význam v současné politické situaci. Nebudu se k tomu tedy vracet a chtěla bych pouze pohovořit o spolupráci s fiktivními zpravodaji a o 237 pozměňovacích návrzích, které byly předloženy. Nejprve bych chtěla poděkovat fiktivním zpravodajům kde všichni ze všech politických skupin předložili určité pozměňovací návrhy, které, aniž bych se tady chtěla nějak eh, podbízet, velice přispěly k obohacení zprávy, ale opravdu velice. Je tady eh, eh, velmi málo rozporů mezi politickými skupinami, jsou tady určité niance samozřejmě, ale každý se snažil nejenom Eh, přispět. Každý se snažil opravdu eh, společně budovat tento náš cíl, který máme společně navzdory různým eh, politickým cílům. Tedy, kde by bylo dnes dobré mít určité kompromisy? Tedy kompromisy, které by byly méně potřeba Eh, snad pro zmírnění nějakých rozporů, ale spíše proto, abychom eh, více zhutnili eh, všech těchto 237 pozměňovacích návrhů musíme je nějakým způsobem skoncentrovat, protože kdybychom je tam dali všechny, tak už by ta zpráva nebyla dobrá. Tento týden jsme měli eh, tři, tři zasedání, budeme mít ještě čtvrté, ve čtvrtek a tam se snažíme mít eh, takové koncentrovanější pozměňovací návrhy, tak abychom eh, ten text mohli pozměnit. První z věcí, o které bych se chtěla zmínit, to je samotná definice demokracie, tedy jde o tento koncept, který si zaslouží pozornost a já jsem se o tom nechtěla příliš eh, rozšiřovat v návrhu, v tom původním návrhu. Řekla bych, že eh, důležitou práci tady odvedla skupina ALDE, především paní Lambsdorff, a myslím si, že tady opravdu byla odvedena obrovská práce. Paní Lambsdorff eh, ta eh, vlastně se zamýšlela nad jinou strukturou zprávy. Prohlídli jsme si ji ve Štrasburku a já si myslím, eh, že ta struktura, kterou paní Lambsdorff navrhovala, byla poněkud eh, inteligentnější než ta původní. Zahrnovala vlastně takové tři části a já jsem s ní souhlasila ve Štrasburku, když jsme tam byli vlastně ve dvou a potom ale přišly další pozměňovací návrhy od ostatních skupin a začaly vlastně vycházet z té neboli vycházeli z té původní struktury toho mého původního návrhu, takže vlastně to už začalo být velice složité, muselo by se to všechno předělat. A takže my se teď všichni snažíme do toho dát všechno, co řekla nebo co chtěla říct paní Lambsdorff o demokracii, ale snažíme se to dát do té původní struktury. Je mi líto, že nejsme spolu zpravodajky na toto téma. Bez pochyby by to potom mělo lepší výsledek, ale jinak um, zkrátka jsem se musela držet té původní struktury, protože eh, k tomu už byly předloženy všechny ty pozměňovací návrhy. Další věc, na které dnes eh, intenzivně pracujeme, kde hledáme možnost změn a to se týká problému některých nástrojů, tedy demokracie a lidský, tedy nástroje pro demokracie a lidská práva. A potom eh, tady někteří navrhovali něco, co je se velice blíží tomu, co je v USA. A tady k tomu já mám uh, určité možné cesty. Víte, že pokud jde o ty pozměňovací návrhy, tak tady byly různé návrhy nebo měly různou podobu. Jsou tady takové, eh, které vlastně eh, toto Endowment for Democracy podporují, někteří si to přejí, pokud se nám nepodaří eh, změnit ty existující nástroje. A je tady také můj původní názor, který eh, zněl, že bychom neměli vytvářet nic nového, měli bychom vylepšit to, co už existuje, to, co si zaslouží, aby bylo vylepšeno, aby se to lépe financovalo a aby to bylo pružnější. Tedy jaké linie se budeme držet eh, v našem kompromisu, na kterém pracujeme, který bude asi hotov ve čtvrtek. Tedy my tam chceme říci, že existují určité nástroje, a podpora demokracie může probíhat prostřednictvím nástroje pro demokracii a lidská práva, ale potom také prostřednictvím různých obchodních eh, smluv, které můžeme používat jako páky, máme tady nástroj pro stabilitu a tak dále. Ale tyto věci samozřejmě mají určité nedostatky, někdy je to velice těžkopádné, nemá to dostatek financí, není to dobře eh, vzájemně sladěné, není to dostatečně využívané, takže zkrátka tady to má určité slabiny. A pokud se nám nepodaří aby tyto nástroje byly proaktivnější a pružnější, aby mohly reagovat na situace pro přechod k demokracii, tak jak to známe například v arabských zemích v tuto chvíli, tak potom bychom mohli zvažovat vytvoření Endowment for Democracy za podmínky, že to bude v běžném rozpočtovém rámci s plnou parlamentní kontrolou. A pokud tedy vytvoříme Endowment for Democracy, tak potom to musí být eh, v běžném eh, rozpočtu s plnou parlamentní kontrolou. A já si myslím, eh, že snad nalezneme kompromis, posílíme to, co existuje, ale nejsme vlastně proti Endowment for Democracy, protože tady je mnoho zastánců, paní Ashton ta to také podporuje, to se, to se ví. Ale ovšem my si Eh, tam přejeme ještě další podmínky a dovedla bych si představit, že budou vytvořeny eh, nějaké nástroje, eh, které by šly mimo Evropský parlament a to by pro nás nebylo dobré. Já si myslím, že to není vhodné řešení. To je řešení, které náš výbor nemůže podpořit. Takže my vám k tomu poměrně brzy předložíme návrh. Potom třetí téma, eh, demokratizace prostřednictvím obchodních smluv. Tady se názory politických skupin příliš neliší, tak jak vyplynuly z těch pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. A my se tady také snažíme to nějakým způsobem skoncentrovat, tak aby tam eh, byly samozřejmě všechny ty niance, eh, aby se tam odrážely a nebude tam asi Eh, příliš velký problém. Potom eh, čtvrté téma, a to jsou mise eh, pozor, pro pozorování voleb. Tady máme odstavec 14 a 15 a tam je také celá řada pozměňovacích návrhů. Jsou tam kompromisy, které už jsme vypracovali společně se stínovými zpravodaji a samozřejmě myšlenkou je, že chceme, aby tyto mise i nadále probíhaly, chceme je podporovat, chceme, eh, aby eh, tady ten volební cyklus eh, nebo aby ty mise byly zkrátka před volbami, během voleb i potom, aby se to vlastně nějakým způsobem aktualizovalo ty informace, které k tomu máme. A potom podpora ze strany Rady ESVČ, celé Evropské unie, Eh, to všichni musí samozřejmě podporovat tu delegaci, její výsledky a potom také musí podporovat provádění výsledků té dané delegace, jejich doporučení, protože někdy se s těmito doporučeními zachází eh, příliš lehkovážně nebo neberou se dostatečně v potaz. A eh, já si samozřejmě uvědomuji svou vinu a v textu eh, tam eh, Rada a ESVČ eh, tam se nějaký určitým způsobem shodli na tom, jak se bude zacházet s těmi výsledky těch misí. A my asi nemůžeme požadovat po Evropské radě, aby nás nějakým způsobem připojila k těm doporučením těchto misí protože tady většinou to vytváří odborníci, kteří eh, nějak nesouvisí s Evropským parlamentem a jsou to doporučení, které samozřejmě eh, my nemůžeme úplně eh, řešit, protože to je nezávislé na nás. To jsou mise, které neprobíhají v souladu s těmi našimi misemi a ehm, tady samozřejmě eh, musí být ošetřeno příslušným způsobem a my požadujeme, aby ty závěry, abychom se shodovali na těch výsledcích. Ve chvíli, kdy řekneme, že celý ten proces, proces byl nějakým způsobem ovlivněn těch voleb, tak abychom tam potom uh, mohli uh, zasáhnout. Tedy je tady rozdíl mezi tím, mezi závěry mise, to znamená, to je ten to, jestli ten proces eh, byl demokratický nebo ne, a potom, co je potřeba udělat s doporučeními, eh, které z toho vzešly po misi, kde bude potřeba zkrátka, eh, potřeba se rozhodnout buď tak, či onak. Někteří z kolegů si chtěli tyto věci, to chtěli některé ty věci tam vyjasnit nebo vypustit a myslím si, že měli pravdu. Potom pátá věc, ehm, pátý bod, to je vlastně třetí část textu, která se týká podpory sociální dynamiky. A já jsem se tady k tomu kladla velké otázky, čekala jsem velké problémy nebo nejrůznější problémy, ale nečekala jsem, eh, že se to bude týkat této věci, tedy podpory sociální dynamiky eh, v těchto zemích. A já nevím, jestli je tady nějaký problém s překladem, tedy pokud jde o sociální dynamiku a sociální hnutí. Ve Francii je ten rozdíl naprosto zřejmý. Eh, dyna, sociální dynamika, to jde zkrátka o různé organizace mládeže nebo Eh, organizace žen, eh, které potom vyvolávají určité hnutí, například nějaké organizace žen. Eh, tam je možné samozřejmě si vyměňovat nějaké recepty v oblasti <laughs> a tak dále. A nebo to někdy může vést i k jiným věcem. Ale zkrátka se říká, že to vytváří určitou sociální dynamiku. A dnes dopoledne jsem viděla ženy z Jižního Sudánu, které se snaží spojit sever a jih, kterým se nelíbí situace v Sudánu a říkají, že se postarají o mír. Eh, oni, je to tam problematické, ale my ženy se toho chopíme a my chceme tam vyvolat eh, mírovou situaci. Takže zkrátka tady se hovoří o určitém spontánním hnutí, které se snaží něco vytvořit. Je to alternativa k nějakým korumpovaným režimům, ale eh, vůbec to nelze označit pojmem eh, sociální hnutí, protože sociální hnutí to je něco jiného. Někteří z mých kolegů eh, z EPP a z ALDE si přáli, abychom v textu nahradili pojem dynamický aspekt občanskou společnosti, ale to není to stejné. Občanská společnost, ano, to je samozřejmě velice důležité, e, to je obyvatelstvo s nejrůznějšími tedy vrstvami, s různými socioekonomickými podmínkami, ale sociální dynamika, to je to, e, co vlastně, to jsou ty myš, to je to myšlenkové hnutí. Takže Eh, tady samozřejmě můžeme ty věci upravit. Já nevím, jestli je to dobře přeloženo do angličtiny. A já bych si přála, aby ten duch té třetí kapitoly tam byl zachován. A já, když jsem to sepisovala, tak nevím, proč EPP nebo ALDE, tak eh, a já samozřejmě znám hnutí různých křesťanských spolků nebo eh, jejich odborů, nebo zkrátka já to všechno znám. To samozřejmě není politická věc ani socialistů, eh, ani křesťanských eh, demokratů nebo někoho. Jde zkrátka o to, o, něco jiného říkal solidárnost. No, tam se také vytvořila taková uh, sociální dynamika. A pak se to spolitizovalo, ano, ale zkrátka jde o to, eh, že jsou tady určité, určitá hnutí nebo něco, co tam vzrůstá eh, zároveň s těmi politickými režimy. Je to určitá jejich alternativa a někdy se to zkrátka tam objeví a o to mi tady šlo a přála bych si, abychom našli takovou formulaci, která by nám umožnila tam tu myšlenku zachovat. To je tedy sedm oblastí, eh, kdy eh, vděčíme samozřejmě všem za skvělou spolupráci, eh, všem politickým skupinám, fiktivní zpravodajové na tom pracují, ale nejenom oni, tam předložili skvělé pozměňovací návrhy, i další kolega vy jste opravdu předložil pozměňovací návrhy, se kterými plně souhlasím, s některými, ale pak je tam celá řada dalších, kteří také předložili mm, tyto věci. A já se pokusím, abychom to tam všechno vložili, i když nechci tu zprávu samozřejmě příliš zatížit, aby to vše ještě mělo nějaký smysl. Samozřejmě Mám tady před očima všechny ty pozměňovací návrhy, ale nechtěla jsem eh, se tím až příliš zabývat, rozvádět to tady. Ehm, já jsem to chtěla tady jenom tak trochu schrnout. Je to velice důležitý projekt, všichni tomu věnují pozornost, protože toto je velmi klíčové téma pro nás, Evropany. Molte grazie. Děkuji vám pěkně. Allora, la parola, abbiamo quattro interventi sulla lista Máme zde čtyři žádosti, pět žádostí o slovo. Jako první kolegyně Hautala, předsedkyně podvýboru pro lidská práva. Děkuji vám, pane předsedo, mnohokrát. Jen bych chtěla dodat, že tato zpráva přichází právě včas, a to z mnoha důvodů. Rada už přijala eh, závěry v listopadu 2009 ohledně tohoto tématu a události v arabském světě nám také dávají důvod k tomu, abychom bedlivě uvažovali o tom, jak bychom měli a jak budeme eh, podporovat demokracii jak se zmínila paní zpravodajka, polské předsednictví a e, ministerstvo zahraničí velice podporuje tento druh finančního nástroje pro e, posilování demokracie. A plně tedy s ní souhlasím, že je zapotřebí vytvořit e, patřičné struktury, včetně parlamentní kontroly. Velice ráda bych viděla bych byla ráda, aby eh, poslanci, kteří se zabývají tímto tématem, se sešli předem s polským předsednictvím. Tento projekt je velice důležitý, seriózní a musíme zajistit, že Evropský parlament bude přitom. A eh, možná zjistíme, jaké výzvy nebo jaké eh, nedostatky tu ještě mohou být v OIDHR, tedy v tomto novém nástroji a uvidíme, jakým způsobem by právě ty, ten nový finanční prostředek, kterému se říká endowment, mohl uh, posloužit uh, na vykrytí těchto uh, slabších míst. Paní zpravodajka hovořila o volebních pozorovacích misích v současné době ne po každé slouží daným účelům. Jako Evropský parlament neseme velkou zodpovědnost za tyto mise. Máme zde pracovní skupinu, které předsedá pan Albertini a paní Joly. A měli bychom tedy mít mnohem větší slovo v tom, jakým způsobem tyto mise budou dostatečně komplexní ohledně eh, kontroly demokracie, měly by být eh, dostatečně dlouhodobé a neměly by být eh, využívány politicky, jak se dnes často stává. Já slyším, že se kolegové smějí, ale doufám, že to je soucitný úsměv. Um, takže tato zpráva by mohla být příležitostí pro parlament, aby se redefinovala kritéria eh, pro eh, a definice eh, pro takovéto mise pozorovatelské. 237 pozměňovacích návrhů znamenají na výsledek bohaté zprávě velký, velké množství materiálu a Eh, budeme mít tedy velice komplexní eh, zprávu, až stinoví zpravodajové společně se zpravodajkou se domluví na tom, jak tedy komplementovat text. Kolegové eh, se zabývali demokracie lidskými právy. Neměli bychom duplikovat zprávu, výroční zprávu o lidských právech, kterou obdržíme v červenci. Ano, je tu souvislost mezi demokracií a lidskými právy a já bych velice ráda měla definice, které myslím, že pocházejí od pana Kukana ohledně demokracie. Co to je demokracie? Myslím, že to je eh, pozměňovací návrh 19. Eh, eh, je to demokracie nespočívá jen ve volbách. A opravdu se těším na další takovéto poznámky a těším se na dopad této zprávy, protože opravdu dopad bude mít. Bene, eh, la parola al collega Kukan. Děkuji, slovo má kolega Kukan, bohužel, nebo hm, požádali o slovo ještě další kolegové, proto prosím, hovořte stručně, omezíme eh, proslovy na dvě minuty. Pane poslanče Kukan, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Mnoho poznacích návrhů podaných v této zprávě ukazují velký zájem o demokratizaci v externích vztazích Evropské unie. Já bych chtěl velice vysoce ocenit práci zpravodaje a také eh, oceňuji pozitivní příspěvky dalších kolegů. Tak, jak paní Autola řekla, eh, to načasování je správné. My totiž eh, o tom debatujeme v době, kdy na mnoha částech světa povstávají hnutí prodemokratická. Je tedy důležité, aby demokratizace a lidská práva byla eh, ve středním proudu a středobodem zahraniční politiky. Já bych eh, chtěl eh, představit jeden, tedy ty pozměňovací návrhy, které jsou pro mainstreaming demokratizačních politik eh, v zahraničních stazích a také podporuji dialog v oblasti budování demokracie. Zdá se, že e, máme dobré důvody pro to, abychom vysílali te, tyto signály. Chci zdůraznit jednu věc. Ačkoliv situace e, v severní Africe a na středním východě je nyní v centru pozornosti, neměli bychom e, zapomínat na ostatní regiony. Naše podpora je potřebná nejenom vznikajícím demokraciím, ale je pravda, že demokratizace si vyžaduje čas a víme, že potřebujeme ke všem těm, kde probíhají demokratické změny, potřebujeme tedy dlouhodobý přístup. Pokud se týče další části zprávy, myslím si, že by bylo dobré plně eh, podpořit eh, pozměňovací návrhy ALDE, paní kolegy Lambsdorfové, kde je eh, to je jednička 21, 30, 22, 35. Tam jsou ty základní principy demokratizace, ačkoliv nemáme obecnou definici, tak už toto nám pomůže eh, identifikovat ty eh, hlavní zásadní elementy ve zprávě. Pokud se týče demokratických nástrojů, Eh, tak tady máme mnoho pozměňovacích návrhů, které jdou správným směrem, například eh, ten European Endowment Fund. Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom podpořili tento návrh. A také si myslím, pane předsedo, že poslední část by se měla zabývat a soustředovat na hnutí občanské společnosti, které bychom také měli podpořit. Děkuji vám. Eh, la parola... Děkuji. Slovo má další stínový zpravodaj, eh, kolega Lambsdorff. Děkuji. Děkuji eh, Veronice za eh, konstruktivní přístup. Chtěl bych říci, že jsem velice rád, že se tady pokoušíme eh, ne definovat demokracie, demokracii, ale spíše eh, tady máme jakýsi před elementů, které jsou pro nás důležité, proto aby demokracie mohla fungovat. Eh, evropská unie by opravdu měla něco takového podpořit a já si myslím, že tím, že to uděláme, tak tím se evropská debata posune vpřed. Druhá věc se týká ED. Zítra Eh, zde budeme mít eh, revizi, eh, kterou nám tady dosaženého postupu, kterou nám tady předloží pan komisař File. Mě tedy překvapilo, že by to měl být zároveň nástroj pro občanskou společnost a přičemž EDH e mm, by měly zůstat. A já se budu ptát Evropské komise i zahraničního servisu Unie, Eh, zda by nám mohli eh, předložit systematický a konzistentní přístup k těmto nástrojům, aby tady nevznikla nežádoucí konkurence mezi jednotlivými nástroji, které se budou mezi sebou přijít, co kdo má na starosti a výsledkem bude chaos. Čili já jsem skutečně pro European Endowment for Democracy, ano, a já myslím, že je to dobrý Dobrá myšlenka, jsem také pro ten základní model eh, NED a totež eh, eh, občanská společnost a jednoduché vztahy mezi těmito instrumenty. Já si myslím, že důležité je, že už máme návrh konvence, což nám tady rozdal pan Sikorský a já myslím, že bychom se na to měli důkladně podívat. Pokud se týče pozorovacích misí při volbách, já myslím, že to také bylo už od samého začátku velice jasně řečeno. No a pak bych řekl, eh, eh, sociál, tedy, pardon, eh, občanská společnost, civilní společnost, to už je vlastně, to už ten pojem sobě zahrnuje určitou dynamiku, já myslím, že to je v pořádku. Kolegy resta um... Dalším kolegům již tedy zbývá jen minuta na každý projev. Bohužel máme velice omezený čas. Kolega Zála? Thank you. Děkuji. Já bych chtěl ocenit eh, přístup, eh, který se uskutečňuje v této zprávě. Načasování, to si uvědomuje všichni, je velice významné a je to prostě proto, že situace se změnila. V minulosti demokratizační procesy eh, znamenaly ovlivnit vládnoucí elity nebo způsob vládnutí, vládnoucí systém. Nyní tady máme široké lidové hnutí a e, k tomu by se měly přizpůsobit také naše instrumenty. Dále si myslím, že je to důležité po té, jaké škody byly způsobeny e, metodami někdejší demokratické, tedy Bushovy, Bushovy administrativy této zprávě vidíme jasnou změnu a postup, který bude inteligentnější než ten dřívější a proto si tolik cením této zprávy. Děkuji vám. For the timing. Eh, Děkuji za přesné držení času. Slovo má kolegyně Gomez, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poblahopřát Veronice k výkonu, kterého dosáhla při této zprávě. Toto téma je skutečně zásadní pro vztahy, které je třeba rozvíjet se zeměmi Jižního středomoří. A já jsem se právě vrátila z Libie, tam je to velice jasné. Také musím říci, že velice dobře chápu, co uvádí Veronika, když hovoří o sociální eh, dynamice, protože právě to například si přejeme eh, provádět v Libii pod eh, Eh, kontrolou, eh, autoritou tence. A pak tu jsou nevládní organizace, eh, organizace zaměřené na životní prostředí a potřebují capacity building a další takovou to pomoc k tomu, co od nich žádáme, aby vykonávali. Pak je tu otázka těch volebních pozorovacích misí a myslím, že je třeba říci paní vysoké představitelce, že že bychom neměli navrhovat mise, ze kterých neplyne nějaké další sledování situace nebo nějaké rozhodnutí. Je třeba, aby, eh, aby eh, nedošlo k takovému začarovanému kruhu při těchto misích od lidských práv. Ano, jako kolegové, naprosto souhlasím, je zapotřebí formovat politické strany, protože eh, kromě voleb zde jsou také politické strany a onen finanční prostředek endowment je, je důležitý. Nicméně zdůraznuju, že vše je třeba konat pod kontrolou eh, Evropského parlamentu. Stejně jako ten americký endowment funguje pod kontrolou amerického kongresu. Kolega Serius Volsky. First, I mean, I, I want... Já bych chtěl eh, vyjasnit eh, některé otázky, které tady vznesla Veronika de Kaiser. Tak především by to neměla být eh, pouze, měla by to být jenom nadace pro demokracii, nikoli pod hlavičkou komise, nýbrž eh, parlamentu. Pokud chceme učit, jak má vypadat parlamentní demokracie, měla by to být pod dozorem parlamentu. Dále by toto měl být eh, nástroj doplňující a pokud bude poskytovat nějaké peníze, tak to musí být navíc nad to, co se poskytuje teď eh, měla by de facto financovat to, co je v rámci strategie. Před, Ehm, představujeme si eh, zhruba 100 milionů eur, čili podobně tomu, co je v americké NED. Eh, znamená to podporu eh, stran parlamentů, tak aby v, našem v našem sousedství byly nahrazeny systémy oligarchických a kmenových společen, společností. Znamená to, že by Ehm, ta demokracie měla být de facto v rukou takových organizací, jako jsou eh, odbory náboženské, eh, civilní a podobně, čili decentralizovaná politika, eh, ty peníze by měly jít prostě těmto decentro, decentralizovaným složkám společnosti. Zhruba 50% by mělo jít nadacím nebo evropským stranám na evropské úrovni a tak dále. A část by měla být teda na, v vynikovém konceptu. Děkuji pan kolega Hontis, kolegyně Hontis. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád eh, připomněl, že já jsem novým zpravodajem za GUE. Já doufám, že mě můžete dát trošku více času a mm, trošku prokázat trpělivost, eh, pokud se týče mimo jiné také pořádí řečníků. Já si myslím, že pravdajka byla velice dobrou práci. Nepodlehla pokušení eh, uvěřit tomu, že demokracii lze vyvést. Není tomu tak, to je hořké poučení z nedávného vývoje. A myslím si, že paní zpravodajka byla velice obezřetná a rozumná. Eh, čas běží, takže já se chci zaměřit pouze na tři otázky, eh, které myslím, že tady způsobují určité obavy, buď to ve vlastní zprávě nebo v podobě pozměňovacích návrhů. Takže první věc. Já si myslím, že musíme si být vědomi hranic evropské zahraniční politiky, poněvadž když to přeženeme, když překročíme tyto hranice, pak eh, budeme muset zasahovat, a, nebo bude, to, bude to vnímáno jako vměšování se, zasahování. A to v podstatě by nám mohlo být vyčítáno jako nerespektování demokracie a lidských práv. Druhá věc se týká financování politických sil a stran. E, a tady se chci zaměřit na pozměňovací návrhy. Já vím, že my se můžeme pokusit sformulovat objektivní kritéria, ale toto bohužel je někdy využíváno k zasahování a k subjektivní podpoře některých eh, politických sil. My jsme proti určitým nadacím, eh, jako by byla ta demokratická nadace, nadace pro podporu demokracie. Dále zde máme poněkud eh, komplikované demokratické koncepce, tedy politické koncepce, včetně demokracii. I když eh, bude mít kritéria nebo definice, nemusí to fungovat. My bychom určitě nechtěli jako Evropská unie nahrazovat OSN, čili já bych byl pro definici demokracie eh, podle OSN. Já myslím, že spolupráce se zpravodajkou bude velice dobrá. Děkuji. Grazie. Děkuji. Vy jste využil prostřede, eh, čas, který byl zde svěřen pro stínové zpravodaje, snad i více, ale mysleli jsme, že má promluvit jako stínová zpravodajka vaše kolegyně Verža. Kolega Muniz, prego. Kolega Muniz. Gracias, president. Kolegyně Muniz. Děkuji vám, pane předsedo. Především chci poblahopřát paní Kaiser k vynikající zprávě, kterou zde předložila. Ukazuje to, jak jemný vytříbený cit má pro demokracii, jak ona, tak stěnují zpravodajové. Jedním z hlavních bodů zprávy je vysílání um, pozorovacích volebních misí. To je pro parlament velice důležité v souvislosti s vnějšími vztahy z EU musíme tedy věnovat tomuto pozornost. Musíme posilovat legitimitu a důvěryhodnost těchto pozorovatelských eh, volebních misí Evropského parlamentu. Tato důvěryhodnost eh, a legitimnost vyplývá z dobré organizace. Samozřejmě, že lze hledat co zlepšit, ale už eh, na mezinárodním poli, tak to jsme si vydobili určitou prestiž. Eh, je zde také podmínka, že my, jsme, že tedy máme být eh, zástupci občanů, což je určitou zárukou, protože my jsme volenými zástupci. A my si všechny tyto rysy musíme zachovat i do budoucna kdyby se k nám měli připojit na volební pozorovatelské mise, je i osoby, které nejsou poslanci Evropského parlamentu, měly by být jen okrajoví, nikoli ústřední součástí té mise. Pane prezidente, já rovněž chci se přiłączyć do těch eh, dobrých slov. Děkuji. Z kształcie tego raportu pani. Děkuji za eh, hlasy Eh, a chci se připojit k hlasům, eh, které chválí tuto zprávu paní Dekajzer. Eh, v podvýboru pro lidská práva tato zpráva měla velikou podporu a sympatie vyjádřené poslanci, kteří se zabývají tímto tématem. Také jsem přesvědčen že těchto pět problémů v pozněvacích návrzích Eh, má být jasně definováno a myslím, že je možné najít dobré kompromisy. Jsem také jedním ze, eh, ze tří autorů mm, tohoto návrhu na zvláštní fond pro demokracii a právě z tohoto důvodu chci teď promluvit, abych eh, uvedl, že tento finanční nástroj musí být pod kontrolou parlamentu. Parlament Eh, ze své podstaty má tuto kontrolní eh, funkci. Proto poznámka paní de Kaiser je eh, pádná a správná. Další stínoví zpravodajové, myslím, že také myslí podobně, takže můžeme nalézt kompromis. Jsem přesvědčen, že ve světle změn v severní Africe lze prohlásit, že tento fond je nutný. Musíme se tázat, kdo převezme moc v těchto zemích. Nejsou dostatečné infrastruktury, politické strany, které by mohly převzít moc a vést země. Proto je zapotřebí mít nástroj k tomuto. Poslední bod. Podle mne je důležité také si předávat osvědčenou praxi na základě působení eh, Evropského ombudsmana. Děkuji. A na závěr pět minut paní zpravodajka de Kaiser. Merci, Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní Hotala a já jsem samozřejmě velice ocenila její pozměňovací návrhy a myslím si, že má pravdu, když tady zdůrazňuje spojení mezi demokracií a lidskými právy. Pan Kukan, vy jste předložil mnoho pozměňovacích návrhů, já to tady nebudu podrobně všecko rozvádět, ale velice si pozměňovacích návrhů cením. Nevím, jestli Ehm, jsme tam měli i vaši asistentku mezi všemi asistentkami, které jsme, nebo asistenty, kteří, které jsme, eh, se kterými jsme měli jednání. Byla tam dobře a já tam budu ve čtvrtek, takže budeme moci seriózně diskutovat a tady byla ta myšlenka, že demokracie to je samozřejmě běh na dlouhou trať a já s tím souhlasím. Ve sdělení, které předloží paní Ashton k revizi politice, politiky sousedství. To je také e, velmi dlouhodobá práce a snažíme se to podporovat. Zdůraznil jste myšlenku Fondu pro demokracii, pan Grips také. A já zítra jedu do Varšavy, tam se setkáme s politiky e, kvůli tady polskému předsednictví, bude tam, tady, tady reaguje také na pana Volského a eh, pečlivě jsem si přečetla eh, stanovisko předsednictví a tady jsou dvě věci, které nás trochu znepokojují. Jednak tady byla myšlenka pana Volsky, eh, tedy ta parlamentní kontrola, která je podle nás nutná a jinak se trochu bojím, že by mohlo dojít k tomu, že když zrušíme ty existující nástroje, jako například nástroj pro demokracii a lidská práva, tak to nebude pouze zrušení těchto nástrojů, Uh, nemyslím si, že by to bylo potřeba, protože uh, takže, takže nesmí to být zrušeno, ale musí se to vzájemně doplňovat a potom by to bylo možné. Potom uh, pan Lambsdorff já už jsem částečně odpověděla k nástroji pro demokracii a lidská práva. A také pokud jde eh, o otázku eh, občanských združení, eh, tak já si myslím, že tam se dohodneme. Myslím si, že není možné, abychom se nedohodli. A potom na další kolegyně, já už jsem řekla asistence, jak jsem si vážila některých pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Ehm, pan Volsky, na to už jsem reagovala, pan Šontis. Tady jsme. Tady samozřejmě máme určité eh, drobné rozpory, ale ne pokud jde o pozměňovací návrh 61, kde se připomíná nescizitelné právo národů na sebeurčení a na to, aby si volili eh, svůj vlastní eh, sociální, politický, ekonomický rozvoj bez vnějšího zásahu. A tady to je důležité a já jsem eh, říkala, že by to mělo být dokonce na počátku té zprávy a ne tam, kam vy jste to doporučoval dát. dát. A myslím si, že k tomu se určitě dohodneme a pokud jde o ty ostatní věci, tak o tom se pobavíme později. Nesouhlasím zcela eh, s pozicí paní Muniz ale o tom už jsme hovořili. Myslím si, že je potřeba vycházet ze zkušenosti našich kolegů, eh, poslanců, pokud jde o jejich přítomnost v pozorovacích misích. Eh, eh, a bez pochyby je to tak, že je nějaká možnost jak využít jejich zkušenosti. Já jsem se velmi často setkávala s panem Patem Coxem, který se eh, dříve zabýval velice intenzivně touto otázkou a je zřejmé, že pokud si přejeme, aby eh, tyto volby nebyly pouze nějakým, eh, nějakou nějakým odrazem nějaké okamžité situaci a pokud budeme chtít vidět, jak se to dále rozvíjí a podporovat ten stát, tak tady samozřejmě musíme zohlednit i to, že my tam nemáme ten čas na to, abychom tam mohli cestovat, takže by to mohli dělat bývalí členové parlamentu. Takže si myslím, že taková řešení eh, bychom nalézt mohli. Pan Grip, omlouvám se za špatnou výslovnost. Vy jste předložil pozměňovací návrhy, eh, které eh, hovořily o tom, že bychom neměli zapomínat na Euronest. A já si myslím, Eh, že je potřeba tu zprávu zaměřit na arabské jaro. Já jsem to tam sice nikde neuvedla, eh, neuvedla jsem tam žádné státy, ale myslím si, že máte pravdu. Nesmíme eh, zapomínat na země, které jsou ještě v přechodu nebo jsou pod nějakým autoritářským režimem, tak ty samozřejmě se musí osvobodit, to si uvědomujeme. A chci vám říct, že opravdu to vnímám jako součást toho problému a revize politiky sousedství nebude dělat rozdíl mezi Západem a Východem a uvědomujeme si, že musíme využít eh, zkušenosti, které jsme vyvodili v jiných politických kontextech. Musíme je využít na to, abychom pomohli těmto lidem. Eh, takže vám děkuji a eh, uvidíme se se stínovými zpravodaji mezi 12.30 a 13.30 Budu tam mít kompromisní návrhy ke všem těm bodům, které byly zmíněny a e, samozřejmě to e, můžeme upravit potom i ve čtvrtek odpoledne. Děkuji. Následujícím bodem je bod 10 a ten se vztahuje e, k návštěvě Delegace pro vztahy s, palestinskou legislativní radou v Jeruzalémě na západním břehu Jordánu 26. a 28. dubna 2011 odjela se v důležitém okamžiku, kdy se oznamovalo možné smíření Eh, obou stran a je to důležitá eh, součást nebo důležitá etapa eh, při konsolidaci palestinských orgánů. Než předám slovo kolegovi Derosovi, chci se přivítat náměstka generálního tajemníka SVČ, paní Helgu Schmidt která se bude účastnit diskuze jako zvláštní vyslankyně vysoké představitelky. Máme velmi omezený čas, předám tedy i hned slovo kolegovi Derosovi. Prosím, máte slovo. Thank you very much, uh, chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám také za pozvání, abych přednesl tuto prezentaci. Já vedu tuto delegaci od začátku tohoto parlamentního období v roce 2009 a mm, já už jsem Eh, jsem rád, že mohu tedy provést tuto prezentaci z v Afetu. Já bych řekl, že mm, myslím, že paní Helga Schmidt určitě k tomu se vyjádří velice užitečným způsobem, ale já bych ještě chtěl říci, že vítám eh, stanovisko komise ze včer, pardon, stanovisko rady ze včerejška eh, k palestinsko-izraelskému procesu. Eh, obnovení míru v oblasti. A já chci zdůraznit zejména odstavec 10, kde eh, je závazek spolupráce s přechodnou vládou, která bude nabržena v dohodovacím řízení. A znovu zdůrazňuji pozici Evropské unie, to myslím v odstavci 4, pozici Evropské unie z prosince 2009. Já tedy e, vítám, že paní Baroka Aštnová prohlásila, že se pokusí aktivovat kvartet v nových podmínkách. Jak jsem řekl, návštěva ve východním Jeruzalémě a dalších částech západního břehu Jordánu e, se odehrála koncem dubna. Eh, byla to z naší strany delegace napříč politickým spektrem a my jsme eh, hovořili s PPLC, eh, což je jaksi jedna z, je tam a všem řada frakcí. Dále jsme se setkali se zástupci nevládní organizací na západním břehu a v východním Jeruzalémě a také jsme hovořili se zástupci eh, OSN, tedy té organizace OSN, která zde poskytuje humanitární pomoc. A týkalo se to tady eh, východního Jeruzaléma, problémů, které tam eh, identifikovali Spojené národy. My jsme nejdříve dostali mm, instruktář eh, šéfu delegací eh, v východním Jeruzalém. kteří potvrdili ty nepříliš eh, růžové vyhlídky na řešení v regionu. Dále se Dále jsme hovořili se Švenčera, který se byl Eh, odsunut eh, a týkalo se to tady osidlování, tedy eh, čili zabývali se problematikou usídlování a místního palestinského obyvatelstva, dále problematikou mešit, které ovšem také jsou používány židovskými věřícími pro jejich bohoslužby. My jsme také hovořili s rodinami na místě, také tedy jsme eh, naštívili to Karim, tedy se, to se týkalo eh, těch eh, výborů, které se zasazují nenásilné řešení. Tady eh, se často setkáváme eh, s eh, násilnými reakcemi na politický vývoj, ale jsou zde tady organizace, které se snaží, aby tyto reakce byly spíše pokojné. A to je velice zajímavé, je to velice pozitivní ve srovnání s tím, co se děje jinde v regionu. My jsme viděli, jaký vliv má izraelská bezpečnostní zeď eh, na život v oblasti. Tam skutečně došlo k eh, rozdělení eh, rodin a k rozdělení území samozřejmě, čili je to odděluje území na Izrael a neizrael. V Jeruzalémě jsme se setkali s rodinami, které měli tedy s lidmi, kteří mají své manželské druhy eh, za zdí a návštěvy nejsou možné, protože nemají příslušné legitimace. Takže pokud eh, a se někdo bude snažit tedy přestěhovat z Jeruzaléma třeba do Ramaláhu, tak se přijde také o svoji legitimace, čili je to složité. A ve zprávě OSN je to velice dobře popsáno, mohu vám to jenom doporučit k přečtení. Pokud se týče závěru z naší návštěvy, a de facto máme eh, společné stanovisko napříč stranami. Vzhledem eh, tedy k momentálně, eh, momentální paralýze ze strany e- Spojených států v této oblasti, eh, tak eh, je třeba říci, že ten kvartet je opravdu eh, nefunkční, ale Evropská unie by měla sehrát velice významnou roli v oživení tohoto procesu. EU by mohla předvést své hodnoty jakožto významný regionální hráč tím, že tady se bude zastávat svých hodnot. a tedy v řešení toho dlouhodobého konfliktu. E, myslím, že všichni se shodujeme na tom, že času nezbývá mnoho. Neustálý tlak na palestinské obyvatele, nejenom ve východním Jeruzalémě, ale také jinde na západním Jordánu, e, stále více e, palestinců eh, je rozděleno, odděleno tady silnicí, která má zásobovat eh, izraelská sídliště, tak eh, prostě vzniká tady řada palestinských enkláv, které nejsou nijak propojeny, možná jenom tady nějakými velmi starými silnicemi, takže cestovat tam je velice eh, těžké. To, co by se dalo absolvovat na normální okolnosti za 10 minut, tak taková cesta se všemi kontrolami čeká, tedy trvá klidně dvě hodiny. Čili eh, jak z toho vytvořit životaschopný palestinský stát, to opravdu eh, asi není dost dobře možné. To jsou něco jako bantustany, tak tomu říkají eh, místní. ten eh, vývoj, který jsme tam mohli pozorovat eh, jako členové delegace, je takový, že pokud se něco nestane rychle, tak palestinský stát na základě té zelené linie z roku 67 bude brzo naprosto nemožný. Otázka je, jaká je alternativa. Alternativou je jeden stát. Jenomže je jeden stát životaschopný? Jeden stát, eh, který, kde je tedy eh, obyvatelstvo, eh, dva tábory, které mezi sebou dlouhodobě bojují No, eh, já nechci zacházet do detailů, ale například eh, ve východním Jeruzalémě je eh, velice velký tlak na vzdělávání. Tam chybí asi 15 tříd pro žáky, tedy pro palestinské žáky. A samozřejmě eh, místní úřady vede izraelský stát nebo řídí izraelský stát a také ovlivňuje poskytování těchto služeb. Čili tady je také problém eh, těch eh, nových osídlenců a tady skutečně z toho vývoje výsledkem je velké napětí. No, eh, my jsme měli eh, dvě části této návštěvy. Ten začátek byl takový nějaký velmi málo optimistický, ale eh, potom jsme se setkali s PLC a s Hamasem zhruba v polovině a se vlastně dozvěděli z první ruky, že došlo v Káhyře k podepsání dohody o smíření. Minister eh, zahraničí nám sice už předtím řekl, že se tam o čem si jedná, ale nikdo nečekal takové to vyústění. Čili v podstatě všichni eh, z PLC, všechny ty politické frakce byly ohromně šťastné, že došlo eh, k takové shodě. No a pak e, zase byl tlak na nás, e, čeli jsme záplavě otázek, jak na to EU zareaguje, jestli tedy to podpoří, jakým způsobem to podpoří a tak dále. A jestliže budou volby, tak e, bude respektovat jejich více také Evropská unie, aby to nedopadlo jako v roce 2006 já myslím, že eh, my musíme eh, dát odpověď, která vzhledem k tomu, eh, k čemu došlo v Egyptě a v Tunisku, tak my si nedovedeme představit, že by Evropská unie nerespektovala demokraticky vedené volby. Prostě nechceme zopakovat znovu tutéž chybu. Bylo opravdu úžasné, jak se změnila nálada, ačkoliv eh, ve skutečnosti přímo na místě se podmínky nezměnily vůbec. Jak tedy konstatovala rada eh, v včerejším prohlášení, procesy jsou stále paralizovány a teď eh, je otázka, co s tím udělá Evropa. Já si myslím, že velice důležité je eh, to, co prohlásil minulý týden prezident Obama, to je velice důležité. Já vím, že tady byly určité výhrady, eh, které se týkaly eh, židovských sídlišť a podobně, ale Evropa včera jasně řekla, že musíme předložit návrhy a musíme to posunout vpřed. My jsme se setkali s ministrem zahraničních věcí za Palestinu a on nám jasně řekl, že zde jsou naděje, velké naděje spojované s zářijovým zasedáním OSN a velice jasně řekl, že všem eh, to, ten termín se může změnit, pokud budou probíhat velice eh, vážná jednání, možná také o změně hranic, tak skutečně je možné aby se něco stalo také třeba i dříve. Čili dá se říci, že eh, to ukazuje, že tam je určitá flexibilita, pokud se týče tady toho budoucího postupu. Nikdo z palestinců, s ním jsme setkali, si domnívali, že je možné žít v míru bez jednání s Izraelem a samozřejmě Izraelem chce také bezpečnost. Ale naléhali na nás, abychom nezapomínali na to, že také palestinci potřebují bezpečnost. Prostě nemohou žít situaci, že kdykoliv může přiletět raketa nebo bomba. Čili to musí být mír založený na vzájemném respektu a respektu k vzájemné bezpečnosti. Já musím říct, že eh, máme tady, eh, mám tady výtah eh, od Agence France Press. Jeden z palestinských vůdců prohlásil, že nechtějí jít cestou jednostranného vyhlášení nezávislosti. A oni možná tedy budou usilovat o členství v OSN, ale to je další věc. Já bych tedy eh, na závěr řekl dvě věci. Především myslím si, že je důležité v současné situace, aby parlament měl mechanismus, eh, který nám umožní sledovat nejnovější vývoj. Já, to je takový návrh. Eh, možná by bylo dobré dát mandát pracovní skupině pro střední východ. Eh, ta by nám mohla podávat eh, zprávy. A také si myslím, že pro samotný parlament eh, je důležité, aby projednal problematiku mírového procesu na Středním východě a samozřejmě jsou tam tedy i další věci, ale tato konkrétní věc, tento konkrétní problém je velice důležitý a parlament by to měl projednat a zřejmě by stálo za to i schválit rezoluci. A pak samozřejmě eh, máme tady kvartet a Spojené národy a vůči těmto partnerům bychom mohli se rád významnou roli. Děkuji vám. Než zahájím diskuzi, myslím, že je dobré si ji vyslechnout. Paní Helku Schmidt aby nám sdělila aktuální stav v této oblasti. A poté mohou požádat o slovo kolegové, kteří si budou přát promluvit. Thank you very much. And thank you for děkuji vám, děkuji také za pozvání a za příležitost. Ráda bych odpověděla na řadu nadnesených témat a s mnoha souhlasím, já nemohu, nebo nesouhlasím s jedním. A to, že kvartet je mrtev, není mrtev a Evropská unie musí eh, oživit kvartet. Kvartetu se nepodařilo dosáhnout původního cíle. A ráda bych to vysvětlila trochu hlouběji. Dařilo se nám, nebo pomáhali jsme tomu, aby se kvartet znovu sešel, to bylo v únoru. Eh, došlo tedy ke schůzce v Mnichově a v tuto chvíli jsme chtěli, aby kvartet hm, přednesl takové prohlášení, které by obě dvě strany přivedlo k vyjednavacímu stolu. To se tedy stalo v únoru, kdy eh, události v Egyptě a dalších zemích eh, začalo tedy hm, se hm, rozvíjet a když eh, eh, kvartet spolu tedy s dalšími aktéry eh, se měl sejít, bylo třeba zajistit, aby obě dvě strany se vrátily ke stolu. Měli jsme několik kol těchto vyjednávání izraelské i palestinské a arabské strany to byly velice užitečné schůzky, nejen tedy přímo na místě, ale i v Bruselu. A to je poprvé, kdy se takto zasedalo v Bruselu. Museli jsme hlavní setkání kvartetu e, odložit na dvakrát. Zítra se setkáme v Paříži, to bude chvíle, kdy můžeme hodnotit poslední vývoj a zjistit, jak lépe postupovat vpřed. A budeme mít také příležitost budovat na té hybné síle, která byla která byla poskytnuta projevem eh, prezidenta Obamy. Eh, byl jsem minulý týden eh, s paní vysokou představitelkou předtím, než došlo k tomuto projevu pana prezidenta Obamy. A musím říct, že to byl velice strategický okamžik a paní vysoká představitelka prohlásila velice jasně, že potřebujeme mít jasná slova a pak došlo tady k projevu pana Obamy, kde se zmiňuje konkrétně toho, že hranice se mají řídit podle hranic z roku 1967, jejich vymezení a z možného z výměny území. A že třeba se dojít, dohodnout na eh, situaci uprchlíků a na situaci východní Jeruzaléma. Včera se konala schůze rady. A co se týče závěrů této schůze, vedou k tomu stanovisku, že je třeba směřovat přímo vyjednávání. Hovořili jste o září a o tom, že Izraelci prohlásili, že zářijový termín eh, není eh, tedy mm, úplně pevný. A přesně to jsme slyšeli i od hlavního vyjednavače Máme jejich hodnocení, které uvádí, že má-li tedy dojít eh, k vyjednávacímu procesu do září, tak nebudou, eh, nebudou žádat, eh, aby se s tím šlo na, na valné shromáždění. Bylo tedy zapotřebí, abychom zajistili, že obě dvě strany se sejdou u vyjednavacího stolu a je tu celá řada aspektů, které lze vyřešit skutečně jen v rámci vyjednávání. Nejedná se jen o e, rozhraničení, ale také o takové věci, jako jsou infrastruktury, e, vodovody a podobně. Také jsme velice jasně prohlásili, e, že e, jsme proti jednostranným krokům jak Izraele, tak Palestiny. Opakovaně jsme řekli i v závěrech rady, v přímých eh, pohovorech, že osady izraelské jsou nelegální a jsou na překážku míru. A to bylo také eh, řečeno paní vysokou představitelkou včera před tiskem. Ano, jsme proti jednostranným řešením, protože třeba vyjednat celkové mm, řešení situace. Jak jste eh, řekl, tato schůze tedy Ehm, se koná ve stejné době jako schůze United Deal, eh, tedy jednotlivých frakcí, které se vyskytují eh, v Palestině. Prezident eh, Abbas se, se toto také účastní a v Egyptě Káhyře se hovořilo o tom, že třeba dosáhnout jasného řešení. Obě dvě strany se musí řídit zásadami nenásilí a musí se také řídit dosavadními dohadami, jako je také právo Izraele na existenci. Nechci to prodlužovat, snad už jen poslední věc, protože se musím podělit o zkušenosti z cesty. Myslím, že palestinci velice uznávají, že máme nejkonzistentnější nejkonzistentnější, že jsme nejkonzistentnějším a nej eh, důvěrohodnějším dárcem a poskytujeme z evropského rozpočtu kolem 500 milion, mil, milionů, to... milionů eur. Ještě k tomu poskytují členské státy bilaterální pomoc. Ráda bych dodala, že jsme také eh, na takovém předpolí eh, otevření situace v Gáze. Eh, Gáza ještě budí ehm, starosti. Vysoká představitelka jako první ze zahraničních ministrů už tam jela dvakrát. A my neustále voláme pozdějně politiky, nejen tedy, aby se tam dostala humanitární pomoc, ale aby skutečně došlo k otevření nebo otevírání a aby vznikla taková politika, která Gáze bude umožňovat normální výměnu, eh, včetně té obchodní. Taky jsme poskytli nebo navrhli naši pomoc, zejména co se týče eh, upgradeování eh, přechodů a hraničních a další výpomoci. Děkuji. Víny. Děkuji. Máme seznam zájemců o slovo. Jako první je pan Atkins. Eh, pane předsedo, já jsem eh, už byl na dvou delegací do Palestiny, Gazy a východní Jeruzaléma, a eh, kdy, kdy tedy za podvedením pana Derosy. A já mu blahopřeji, že je politikem, který dokáže být v pravý čas na pravém místě. Eh, on tady hovořil o mnoha věcech a já eh, nemůžu tedy to rozbírat podrobně. Eh, obecně mi řekl, že ho podporuji velice silně a možná, že další kolegové vás budou moci detailně informovat. Minule doktor Ashrahi, což je palestinský křesťan, nám řekl, že je za minutu půlnoc. A to je přesně to, o čem hovořil pan Derosa. A já bych chtěl, aby bylo porozuměno jedné věci. A sice, že eh, nejde tak o to, aby eh, jenom Evropská unie a parlament, eh, tedy pokud se k tomu nespostaví pozitivně, aktivně, tak se nestane nic. Protože my jsme ti, kteří to platí, ale nehrajeme tam dostatečnou roli. Já tedy nesouhlasím s tím, co eh, řekl můj předřečník o kvartetu. Kdekoliv jsem byl, kvartet eh, prostě je eh, zesměšňován, prostě asi nehraje příliš významnou roli. Nicméně my můžeme a my musíme hrát tuto roli. A tento parlament, ovšem, a s toho má obavy, je pochopitelně rozdělen a vliv Izraele je takový, že eh, oni eh, se budou pokusit utlumit veškeré mm, naše snahy o debatu. Samozřejmě, že eh, Izrael chce mít zajištěnou bezpečnost, budoucnost, existenci, to je jasná věc, ale podobně je pravda, že musí být takto ujištěni také palestinci, že také oni mají budoucnost. Eh, lidi, se kterými jsem se setkal z Hamasu, neměli jsme s nimi hovořit, poněvadž jsou to teroristé, ale podle mě jsou to tedy skutečné osobnosti, kteří mají jasnou představu o tom, co chtějí dělat. A mm, teď Fatah eh, de facto eh, se začal zajímat ještě před námi. A samozřejmě, že eh, Izrael eh, na ten je třeba zatlačit. Izrael si musí uvědomit, že se stane to, co řekl prezident Obama. Ano, oni si musí chránit hranice, ano, ale Gaza potřebuje mít přístup tam, jak, tak, jak ho potřebuje a svoboda pohybu pro všechny palestince prostě musí být zajištěna. Eh, jeden tedy eh, jeho africký diplomat řekl, eh, jestli si myslíte, že apartheid byl špatný v Jižní Africe, tak se pojďte podívat sem, co se tady děje. No a já tedy souhlasím s tím, že je třeba aby proběhla výrazná debata s pozitivním výsledkem v podobě jasných konkrétních politik, obchodních, finančních a tak dále, prostě konkrétních politik. My musíme hrát aktivní roli, ne pouze dávat peníze. A šanci máme teď, taky musíme využít. Grazie. Eh, la collega. koleg- Děkuji. Kolegyně Auchen od Zelených, děkuji. Já jsem se také účastnila delegace jako místo předsedkyně do Palestiny. No, absolutně podporuji všechno, co řekl Bronžas de Rosa. Hovořil také o teroristech a připomínám to situaci, kdy eh, Spojené státy eh, chtěli, aby se vědnal se Sinn Féin a Sinn Féin byli teroristé, ale to je jen tak na, na mm, okraji. Co míníte ohledně paní Eštnové? Já, já myslím tedy, že to je velmi dobrý výsledek ze včerejška, ale kdy si myslíte, že je nejvhodnější načasování, pokud tedy v tomto roce to má být? Když jsme viděli to, čemu říkáte nebo říkáme mírový proces, který je tak dlouhý, zlouhavý a umožnil vlastně další okupaci. Okupace takto mohla pokračovat dál a dál a všechny jednostranné kroky byly přijímány ze strany Izraele. Osidlování je jednostranný krok zeď je jednostranný krok. Způsob, kterým eh, se vzdali gázy, je jednostranný krok. Měli bychom mít na paměti, že o právech se nediskutuje. Oni mají práva, mají mít hranice podle mezinárodního práva a měla by se odstranit okupace a pak je třeba vyjednávat všechny ty věci o uprchlících a jak budeme řešit to či ono. Jsou to dva suverénní státy a je třeba vyjednávat další. A navíc čas nám opravdu dochází, skutečně. Řešení jednoho státu by bylo katastrofou. Setkala se se s mnoha palestinci, kteří si myslí, že by to mohlo fungovat a že by Evropská unie takto, takto mohla tedy eh, se Eh, ujmout své zodpovědnosti a mohla bojovat proti eh, násilí. Ano, ale do té doby bude docházet k desetiletím násilí a nenávisti. A celé to hnutí mírové by se, mm, by se utlumilo, utlouklo. A je, teď se hovoří o tom, že Eh, že se pokračuje dál v mírovém procesu, ale vlastně se nedostaveme ani o krok dál. Co vlastně přijmeme? Podle toho, co rozhodl výbor eh, INTA. To znamená, že máme jen říci, ale ta nám nestačí. Ty prostředky, které má, když to je tak, budeme využívat, tak jen budeme uh, upgradeovat Izrael a tímto eh, neuděláme dobře pro eh, obraz EU v dané oblasti, protože budeme ukazovat, že máme dvojí eh, míru. Kolegové, je mi velice nepříjemné, že vám musím připomenout, že musíme v půl sedmé končit a ještě tu máme pět řečníků. A pak má, myslím krátce, ještě kolego, končit, ukončovat tuto debatu pan Derosa. Prosím, omezte co možná nejvíce své projevy. Kolega Brok má slovo. Pane předsedo, já bych nejradši položil svou oblíbenou otázku, a to, kdy Evropská unie se rozhodne v rámci kvartetu hrát stejnou roli jako USA a nebýt pouze jenom nějakým pomocníkem nebo hrát takovou vedlejší úlohu. To je důležitá otázka také při řešení problému nebo akceptanci celého regionu. Myslím si, že pouze eh, kdy, když Evropa a USA budou hrát rovnocené úlohy, tak to bude důvěryhodné a bude možné eh, tady poskytnout takové záruky, které budou jako záruky vnímány z obou stran. Samozřejmě eh, záruky bezpečnosti, to je problematické. Tady není možné to vyčítat pouze jedné straně. Můžeme samozřejmě diskutovat, z jakého důvodu Hamas v minulosti eh, v pásmu Gaza jednala tak, jak jednala. K tomu můžete mít různé názory. Eh, kdo ví, zda byla dřív slepice nebo vejce, ale Hamas se vzpírá existenci dvou států a židovského státu Izraele uznat a pokud to tak bude, tak budeme mít problém. Tady samozřejmě je eh, různá eh, kritika, která se právě vyslovuje k v politice Izraeli, tak to je samozřejmě také problém, také velice problematické se vším, co s tím souvisí. A proto musíme klást důraz na to, že to musí být proces, který bude podporován od obou stran a pokud chcete, aby se dohodli, tak je potřeba aby obě dvě strany spolupracovaly. A pokud eh, to tak nebude, tak tady bude problém. A já si myslím, že to celé platí také za předpokladu, že to vše bude probíhat ve spolupráci s Arabskou likou a s arabskými státy. A tady je otázka, jestli eh, tady bude samozřejmě také eh, vhodný postoj Egypta, tam je samozřejmě teď demokratický eh, proces a my zatím ještě nevíme, jak se ta situace bude dále rozvíjet. Ani Izrael eh, tady některé věci neví, takže zatím je tady velká nejistota a myslím si, že to se musí zohlednit. A myslím si, že řešení tohoto konfliktu je potřeba pro celý tento region, pokud tady chceme mít mírový rozvoj a pokud tento konflikt nemá být používán pouze jako alibi, aby to brzdilo všechny ostatní procesy. Kolega Kiel Nielsen. Kolega Kiel Nielsen. Euh, eh, děkuji. Eh, návrh pana Dorosa je skvělý, potřebujeme eh, debatu Eh, s tímto parlamentem. Tato otázka se vyžaduje dlouhou diskuzi, takže já se připoji k tomuto návrhu. A teď bych se ještě vrátila k několika poznámkám, které tady zazněly. Tedy vyřešit tento problém, pan Brok uvedl, že to je důležité pro region a já si myslím, že to je důležité pro všechna naše města, eh, pro, je to důležité pro stabilitu v našich vlastních regionech Chtěla bych se vrátit ke větě, která tady zazněla před chvílí, tedy ta myšlenka ztratit tvář neboli že Evropská unie riskuje, že ztratí svou tvář. A já si myslím, že to už se děje. Když se podíváme na to, jak je občanská společnost uh, Eh, jak nahlíží na tento problém, protože my vlastně to tady neřešíme. Tady jsou eh, různé ty sankce, kampaně eh, a to celé to nabírá na obrovských obrátkách, například v zemích jako je Francie. A to je právě proto, že Evropská unie nedokáže zajistit sledovatelnost produktů, které dováží v rámci smluv s Izraelem. Tedy jde také o dodržování mezinárodních dohod, ženevské dohody dohody a občané tady s tím nesouhlasí. Nesouhlasí také s tím, jak se řeší eh, problém eh, v pásmu gazy. Blokování eh, gazy je nepřijatelné, pokud se děje na humanitární úrovni. Více než 60% obyvatelstva jsou nezletilci, děti a ti tady platí cenu za ty, kteří v roce 2006 volili eh, tak, jak nám to nevyhovuje, nebo jak to vedlo k této situaci. Takže to je opravdu strašné a živí to eh, nesnášenlivost v mládeži, takže to je velice nebezpečné. Chtěla bych říci, eh, že flotila, které jsme slyšeli minulý rok, jak se zdá, zare, vedle k tomu, že Izrael zareagoval, to znamená, že ten blokus se do určité míry rozvolnil a já bych řekla, že 15 lodí eh, se v tuto chvíli připravuje, aby byly vysláni do Gazy z mnoha evropských zemí. Ve Francii eh, loď eh, Promír do pásma Gazy má velikou podporu v obyvatelstvu je to opravdu mimořádné, četné osobnosti z oblasti politiky, kultury a tak dále podporují eh, tuto flotilu eh, do Gazy a já doufám, že paní Ashton a její tým udělají to, co je potřeba, eh, zapůsobí na izraelské orgány, aby to nedošlo k tomu, že bude masakr, že tady bude agrese proti těmto pacifistickým lodím, které Eh, se, se eh, budou pokusí dostat do kázy a proplout blokem. Kolega Gomez. E Prosím vás, abyste nehovořili déle než minutu či minutu a půl. Bude to opravdu stručné. Jinak už nezbyde čas na odpověď. Bude to velmi stručné. Chci podpořit eh, pro myšlenku na uspořádání diskuze, Eh, s paní Ashton nebo mm, někým dalším a Evropským parlamentem. Je to zásadní doba, kterou prožíváme, už nemůžeme dovolit, aby takto situace pokračovala dál, dál do této slepé uličky. Je, je třeba pokud nic neuděláme, tak to bude výhodnější pro Izrael a proto uh, Evropský parlament musí žádat od rady, aby opravdu vedla v tomto procesu, protože tu tady nejde o Spojené státy, je zapotřebí dělat to, co je, zapotřeb, to, co je nutné a potřebujeme, aby Evropa skutečně jednala. Jedná se stejně o naši bezpečnost jako o e, bezpečnost Izraela a Palestiny. Děkuji. Děkuji pan předseda, pan Neuser. Eh, vielen Dank. Ich war Děkuji. Já jsem byl také členem této delegace a mohl bych vám tady líčit mnohé podrobnosti, které objasňují, eh, že eh, vyhánění je brutálnější, že je zřejmé, že humanitární situace se dále zhoršuje a myslím si, že nezávislá zpráva OSN o tom jednoznačně svědčí. Myslím si, že teď je na nás, na Evropském parlamentu, abychom se k tomu vyjádřili a e, já už toho mám dost, abychom neustále posíl, čekali na to, až jedná rada. E, my musíme sehrát naši úlohu, musíme zaujmout zřetelnou pozici a musíme jednat rychle. V září padne rozhodnutí OSN a do té doby je potřeba, aby i Evropa zaujala stanovisko, protože ztratíme i poslední důvěryhodnost vůči arabskému světu, pokud v tuto chvíli eh, vůči Palestině, kde tady je vlastně proces smíření mezi Hamasem a, a Fatah, tak eh, to vlastně bude špatné. Musíme zaujmout jasnou, jasné stanovisko. Děkuji jako poslední. Kolegyně Morvaj, děkuji zbývá tak málo času, že bych jen se otázala mm, paní zastupují mm, SVČ. Podle paní Ashton Evropská unie neboli tedy eh, evropští eh, daňoví poplatníci platí 500 milionů ročně eh, palestinským lidem. Izrael zaplatil někdy Eh, újmu, kterou způsobil a Evropská unie žádala někdy od izraelského státu, aby zaplatil za škody způsobené porušováním mezinárodního práva, například při ilegálních útocích na Gázu, anebo je jakési pravidlo o tom, že že to jsou evropské zdravotní sestry a požárníci, kteří eh, musí platit za opětovné budování toho, co zničil Izrael. Eh, eh, la, la conclusione. A na závěr, na dvě minuty, minutu a půl. Má slovo Derosa a paní Schmidt. Paní Schmidt, nejdříve vy a potom pan Derosa. Very briefly, because we have to close yeah. it. Velmi stručně musíme končit. Ano, bude to velice stručné. K otázce pana Broka, eh, kdy se Evropská unie převezme eh, vedoucí roli, čili to jsou ovšem kvartet, to je Amerika, Rusko, OSN a Evropa a to znamená, že vedoucí úlohu máme tehdy, když se setkávají, setkává kvarteto v Evropě, jinak tedy eh, OSN, pokud je to v New Yorku a tak dále. To je formální eh, odpověď. Jinak ty pozice jsou jasné. Máme jasné jak k parametrům, tak ke smíření. Otázka je není otázka realizace a Eh, proto mohu říci, že tento kvarteto se opět reaktivovalo a my prostě potřebujeme obě strany pro tu realizaci. Unilaterální kroky prostě nepadají v úvahu. Pokud se týče náhrady škod, já myslím, že Izrael není už ne, ale dlouhou dobu čelil raketovým útokům ze spásma Gazy, to je třeba také říci a na to se občas zapomíná. Na conclusione. Ja. Váš závěr? Děkuji vám. Tak eh, abych eh, šel rovnou k věci, tak eh, ty Izraelem způsobené škody, tak pokud já vím, tak eh, Izrael zaplatil odškodnění Spojeným národům před dvěma lety za poškozená zařízení v Gaze. Nicméně Evropská unie kompenzována nebyla, poněvadž Evropská unie tyto instalace předává palestincům. Takže Eh, jde vlastně o to, aby eh, eventuální škody, aby se o ně hlásili palestinci. Pokud se týče otázky Hamasu, Hamas eh, to není nějaká jednotná organizace, to jsou prostě organizace, jaké existují běžně. Eh, tam, kde se bojuje za svobodu, jsou politici, jsou to teroristé, je to něco mezi tím a tak dále. Je to prostě hnutí, hnutí, které se neustále vyvíjí. To, že se přihlásili eh, k této dohodě o smíření, to je vlastně reflexe tohoto vývoje. A Evropská unie s nimi nechce jednat, ale musíme najít způsoby, jak s nimi alespoň mluvit, jak je tady vtáhnout do procesu Prostě je třeba, abychom se vyjadřovali tak, aby Izrael mohl mít jistotu o své budoucí bezpečnosti. Když to nepůjde, tak v podstatě se nemůžeme brát vážně. A to je opravdu třeba, abychom to měli na paměti. Dále, já plně podporuji prohlášení rady eh, k propuštění tohoto vězně, ale eh, bylo by třeba říci, aby těch 600 izraelských eh, eh, dětí a vůbec rodin, eh, které jsou udrženy v Izraeli, taky by měly být propuštěny. Já tedy se Šelízem a jeho rodinou sympatizuji a myslím si, že skutečně by měl být puštěný domů. Ale prostě jak si ta, ta, ta humanitární, ta humanitární Eh, mm, rovnová by tam měla být a prostě ty děti by měly být puštěny domů. Děkuji vám všem za přítomnost a účast a uvidíme se zítra ráno v 9.